Euh, Vážení kolegové, dobré odpoledne všem. Ráda bych zahájila naši schůzi. U bodu jedna tam máme přijetí pořadu jednání, tam bych navrhla přidat další bod. Je to, společ, je to stanovisko Rady k rozšíření nařízení 883 a 247 2009 státních příslušníků ze třetích zemí, kteří nejsou pokryti těmito, těmato, těmito normami a stanovisko Evropského parlamentu přeskum společného stanoviska Rady k tomuto dokumentu. To by měl být první bod e, naší schůze, takže navrhuji, abychom toto, tento bod e, takto přijali. Nevidím nikoho proti. Jinak tomu schválení zápisu ze schůzí 23. 24. června nikdo nic neříká. Dobře. Takže opět e, schváleno. Co se týče sdělení předsedkyně, já tedy doufám, že jste měli hezké prázdniny. Ale jinak vítáme mezi námi nového člena, protože z frakce SD pan Sergio Buteres Prieto nahrazuje jako náhradník pana Andrease Perla Rodrigueze. Je tady mezi námi ten pán? Pan kolega, takže jménem vás všech a snad pomocí e, duševní cesty ho pozdravíme. Tak, jak bývá zvykem, bí, toto e, naše zasedání je přenášeno video cestou a tedy ho možná někdo sleduje na internetu. A chci vám také říci, že ve své složce najdete sdělení sekretariátu o misi, kterou náš výbor směřoval do Dublinu, bylo to 4. června tohoto roku. Máme to v angličtině, francouzštině a v němčině. A potom stejně tu jsou ještě dva, dvě další sdělení. To druhé se týká delegace našeho výboru, která 22. června 2010 byla vyslána do Egmontova paláce, aby se sešla s novým předsednictvím. A potom to byla neformální eh, schůze Rady EPSCO, to se konalo 7. až 9. července 2010 eh, v Bruselu, tam jsem výbor zastupovala a hovořilo se zde také s předsedou panem Van Rompuyem. Ještě chci říci, informovat naše poslance a poslankyně, že pravděpodobně společná schůze, kterou jsme měli mít s výborem pro zaměstnanost z titulu nebo o workshopu, o prezentaci, která se, který se měl konat 27. září studie dopadu o mateřských dovolených, ale protože probíhá eh, mobilizační den proti stávkám, ne, promiňte, proti důchodům, opravuje se paní předsedající, Čili tady bude naopak stávka proti důchodovým reformám. Takže my tento workshop musíme odložit na eh, konec měsíce, na někdy později a jakmile dostanu informace, tak vám samozřejmě ty informace předám. No a poslední bon, bod. Chci ještě informovat členy výboru o hlasování o zprávě Horyho na plenárce našeho parlamentu minulý týden ve Štrasburku já jsem se obrátila na příslušnou ministrní paní Joel Mike, eh, ministrně EPSCO, abych jí řekla, že opravdu stojíme za tímto stanoviskem Evropského parlamentu, abych jí také vysvětlila, v jakém duchu jsme se sešli, jaká byla nálada před prázdninami, kdy jsme chtěli, aby maximum návrhu Evropského parlamentu bylo převzato na radě s tím, že pracovní skupina Rady EPSCO se schází zítra a sekretariát paní Mitke eh, mi oznámil, že skutečně dostal příslušnou, příslušný dopis a bude delegaci informovat o stanovisko parlamentu s tím, že se ještě uvidí, zda bude moci se rozehrát nějaká plodná rozprava. Tak, tím končím bod 3 sdělení předsedkyně a dostáváme se tedy k bodu 4. 4a tedy spíše našeho pořadu jednání, to znamená, že se seznámíme se společným stanoviskem přijatým radou k nařízení 987 2009 o státních příslušnicích ze třetích zemí, kteří nejsou pokryti těmito ustanoveními z důvodu jejich státní příslušnosti. Spravodajkou tehdy byla paní Lambert. Nevím, jestli chcete něco říci, paní spravodajkyně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je to spíš formální sdělení výboru Eh, a je to takový začátek reakce na stanovisko rady. Ehm, stručně pár slov k vlastnímu nařízení. Já navrhuji, abychom o tom ještě dále jaksi přemýšleli. Už existuje nařízení, které se zabývá Eh, otázkou sociálního zabezpečení v přeshraničních eh, situacích, kdy eh, tedy přechází pojištění z jednoho státu do druhého. Ten návrh nařízení by měl v podstatě aktualizovat a řešit, tedy aktualizovat tyto situace tak, jak jsme aktualizovali ty hlavní politiky koordinace sociálního zabezpečení v loňském roce. V rámci prvního čtení e, na par- v parlamentu jsme se e, zvěnovali tomu, že se změnil právní základ e, a při formálním prvním čtení, které proběhlo již v první části tohoto roku a předložili jsme dva návrhy změn k návrhu rady, které Mm, do, se vrací vlastně, to jsou návrhy, které figurovaly v tom původním eh, znění a rada s tím souhlasila, tedy s těmito dvěma změnami. Celá řada pozměňovacích návrhů k stanovisku rady souvisejí v současné chvíli právě s právním základem, což jsou eh, články 70, článek 79, Dánsko se do toho nezapojilo. Co se týče e, občanů třetích států, které přechází z jednoho státu do druhého, protože e, Dánsko není zahrnuto do eh, tedy toho mm, eh, orgánu, který se zabývá občany třetích států. Bohužel eh, na, naše země se také rozhodla se do toho nezapojit. Irsko se rozhodlo, že se zapojí, takže celá řada těch pozměňovacích návrhů, které figurují v tom stanovisku rady, odrážejí národní situaci v jednotlivých členských zemí a říkají, že tedy mm, není možné to stávající nařízení měnit. Co se týče Spojeného království, tam doufají, že by došlo ke zjednodušení celé problematiky přeshraničního sociálního zabezpečení, nicméně eh, je to zatím otevřená otázka. Eh, takže já doporučuji, eh, tedy já v brzké budoucnosti předložím návrh zprávy, v němž doporučím akceptovat stanovisko rady. Děkuji mnohokrát. Prý tady není belgické předsednictví, ale možná zástupci bývalého španělského předsednictví by mohl říct nějak pár slov k tomuto tématu. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. nebylo úplně jednoduché se dospět ke společnému stanovisku. Museli jsme změnit právní základ, přejít z, jednomysl, z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu. Dvakrát rada zkusila nechat odhlasovat ten dokument a dvakrát kvůli stanovisku několika států to nebylo možné. Tím, jak jsme přišli na kvalifikovanou většinu, bylo možné jít jinou cestou, což jsme právě činili posledního půl roku. Šlo o to přijmout nařízení na konsensuálním i neoficiálním základě, a to i s parlamentem, tak jsme také postupovali. Před všemi schůzemi rady jsme jednali s Evropským parlamentem abychom se pokusili o určité sladění. Hlavně jsme si přáli, aby tito cizí státní příslušníci třetích zemí měli stejné zacházení bez diskriminace a bez e, omezeného poskytování služeb. A další věc, která mi přijde zásadní, snažili jsme se hlavně vymítit výjimky, které byly obsažené v tom nařízení 159. Přijali jsme tedy dokument. Tam se proti postavili tři země, jedna se zdržela, tedy text velmi krátký, který říká, že nové nařízení 883 se bude vztahovat i na nové příchozí státní příslušníky třetích zemí. A já, když už mám slovo, bych vám, vás chtěl požádat o dvě věci. Od května 2010, od 1. května, platí 883. A mohli bychom ji nyní stáhnout i na státní příslušníky třetích zemí. Jinak se dostaneme do paradoxní zemí. Protože budeme-li čekat na přijetí tohoto nařízení vůči těmto státním příslušníkům třetích zemí, tak na ně bude mezi tím platit jiný vlastně právní systém než pro komunitární státní příslušníky. Takže vás prosím, abyste přijali tento text co nejdříve, aby došlo ke sjednocení a aby potom mohl být v platnosti, mohlo být v platnosti tedy pro oba typy státních příslušníků nařízení 883. A jak řekla paní Lambert, my jsme přeskoumali pozměňovací návrhy Evropského parlamentu co se týče neaplikace nového nařízení ze strany Spojeného království, a tady hovořím čistě za sebe, bude velmi obtížné, aby jedna země uplatňovala jedno nařízení a jiná jiná, i když bude třeba o čistě administrativní věci. Já si dovedu představit, že do budoucna dojde ke sladění postupů mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy. Děkuji. Komise, chcete se vyjádřit? Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ve sdělení, které bylo předáno Evropskému parlamentu, komise podporuje kompromis, kterého bylo dosaženo v radě Společné stanovisko uvádí eh, všechny aspekty, které figurovaly v původním návrhu komise. Uvádí tam i oba pozměňovací návrhy eh, Evropského parlamentu z prvního čtení a celou řadu změn, jejichž cílem je zjednodušení a upřesnění některých ustanovení. Čili také na základě toho, co tady zaznělo, nové, nové koordinační nařízení se vztahuje na občany Evropské unie a je potřeba, aby se stejná pravidla vztahovala i na občany třetích států. Výborně, pan Sarkas. Sí, señora presidenta, con mucha brevedad para expresar en primer lugar porque... Stručný, budu velice stručný. Chci jednoduše vyjádřit svoji vděčnost za práci, kterou vykonalo španělské předsednictví a i za práci, kterou vykonává nyní belgické předsednictví eh, s ohledem na to, aby byla tato záležitost pokud možno co nejrychleji vyřízena i v prospěch příslušníků třetích států bez jakékoliv eh, diskriminace. Jakožto zpravodaj bych chtěl poděkovat paní Lambert. My jsme schopni, chci říci, jsme schopni převzít eh, smlouvy, které byly schváleny radou a komise je jsou vyhlásila souhlas s tím, aby tato zpráva byla pokud možno co nejrychleji schválena. Proto tedy prosíme radu o ohled v tomto ohledu, aby nevzniklo žádné právní vákuum, které existuje od 1. května. Je potřeba toto vákuum zaplnit. Děkuji, paní Lambert. Chce se přihlásit ještě o slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem předložila tyto pozměňovací návrhy a chci zcela jasně říci, že v novém ustanovení musí v celé Evropě bez jakékoliv výjimky eh, platit to, co bylo schváleno. Nesmí tady být žádné výjimky pro příspěvky na děti musíme vyjasnit veškeré otevřené otázky. Výborně, paní Lambert. Um, uh, eh, já na základě toho, říká paní Omen Reuten, já si myslím, že tady nelze počítat s výjimkami a ta rezoluce Eh, Evropského parlamentu tedy eh, parlament hlasoval plně proto, aby tam nebyly výjimky. Takové bylo naše stanovisko. Tak já tomu rozumím a je to v souladu i se, se, se ostatními stínovými zpravodaji, jakmile tedy přistoupíme k hlasování, tak se to uvidí, ale tak, tak tomu já rozumím. Výborně? Takže tím jsme uh, skončili E, s tímto bodem a můžeme pokračovat e, hlasováním. Nejprve budeme hlasovat o bodu čtyři, postoj parlamentu nebo náš, náš příspěvek k postoji parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném radou všechny oddíly. Euh, Jak jsem říkala, takže v bodě 4 budeme nyní hlasovat o našem postoji k e, rozpočtu na rok 2011 v rámci kompetencí našeho výboru. Čili nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, e, které se týkají částek, čili v řádku 04 0101 tedy v té položce. Máme první pozměňovací návrh 6301, návrh paní Bastos. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže budeme hlasovat elektronicky, abychom si to ověřili. Máte všichni svoje hlasovací karty? vote est ouvert. Est-ce que tout le monde a sa carte? Hlasujeme. Máte všichni svoje hlasovací karty? Tout le monde a voté, le vote est clos. Všichni ho odhlasovali, končím hlasování. Pokusil jste se tu kartu vytáhnout a zase ji tam zasunout zpátky? Jestli to nefunguje. Eh, já navrhuji, eh, paní Mora, že budu prostě váš hlas počítat manuálně. Výborně. Takže končím hlasování. 16 pro, 21 proti. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 6300. Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 6333, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Budeme to muset kontrolovat elektronickým hlasováním. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6333. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 15 pro, 21 proti. Návrh byl zamítnut. Nyní položka další, pozměňovací návrh 6302, paní Bastos, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 6334, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tím se dostáváme nebo jen chci upozornit na to, že to znamená, že jsme neodhlasovali žádný návrh na navrácení položky, takže zůstává návrh rady takový, jaký je, se všemi škrty, které rada odhlasovala, protože EPP nedokázala se tady E, dosáhnout svého navýšení a mně se to taky nepovedlo, takže rozpočet zůstává v tom stavu, v jakém ji odhlasovala rada. Přestože většina Eh, frakcí byla proto, aby se navýšila aspoň část položek, které rada zrušila. My to tady teď odhlasováváme položku po položce a vede to k tomu, že ten text nakonec zůstává tak, jak vyšel z rady bez navýšení jediné položky. Já vás na to chci jenom upozornit. Jestli je nějaký problém, tak jsem ochotná udělat pauzu, ale je to tak. Návrh 6335. To znamená Navrácení původního návrhu výboru, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 6336. Stejné důvody, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 6303, paní Bastos. Takže to zkontrolujeme elektronicky. 6303 hlasujeme teď. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 21 pro, 16 proti, takže návrh byl přijat. 6303, návrh paní Bastos, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to elektronicky. Končím hlasování. 18 pro, 19 proti, návrh byl zamítnut. 6304, eh, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. Tím se dostáváme k poznaňovacímu návrhu 6337, to taky zase znamená navrácení, pardon, ten odpadá ten odpadá, protože jsme schválili 6304 návrh. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu 6338, to znamená navrácení původních položek, kde je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. 6305 paní do o sociálním fondu, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6307, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 6306, paní Bastos, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. Další odpadá a dostáváme k, se, k číslu 6308. Kdo je pro tento návrh? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o komentáři, který k tomu patří. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 6340 odpadá, 6309 teď, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. Následující komentář, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. Tím se dostáváme k informování a vzdělávání pracující 6311, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Návrh 6310. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 6312 zpravodajky, kdo je pro? Proti? To zkontrolujeme elektronicky. Je to bod 6312, hlasujeme teď. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 20 pro, 18 proti, takže návrh byl přijat. A nyní komentář, kdo je pro, proti, zdrželi se, stejná většina. Návrh 6342 padá a dostáváme se k číslu 6313. Paní Bastos, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Ostatní pozměňovací návrhy odpadají a my se dostáváme k číslu 6344. Tam znamená navrátit původní položky výboru. Kdo je pro? Proti zdržel se. 6345. Kdo je pro? Proti zdržel se. Návrh byl přijat. A nyní 6315, což představuje pilotní projekt opatření pro zaměstnanost, kdo je pro. To byla dohoda koordinátorů. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti. Takže pilotní projekt byl přijat. 6316. Zase to je projekt podporovaný koordinátory, eh, který se tu uvádí do rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To je stejná většina, návrh byl přijat. 6317 Zase pilotní projekt, podporovaný koordinátory, kde pro, proti, zdrželi se stejná většina. Návrh byl přijat. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 6318. Your first Eurosjob, také pilotní projekt je pro, proti, to je pro? Proti zdrželi se přijato, a takže budeme nyní hlasovat o komentáři. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. A tím se dostáváme k bodu 6320 paní Figueredo, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6319, paní Bastos, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Ta čísla už sice padla, ale já bych ráda odhlasovala ten komentář, který je k bodu 6321. Je to podobný komentář, o kterém jsme už hlasovali, takže prosím ten komentář, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní tedy sociální ochrana a zařazení, bod 6322, paní Figueredo, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 6347, vaše zpravodajkyně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Stejně můžeme hlasovat o komentáři. Kdo je pro ten komentář k 6323? Proti? Zdrželi se? Komentář je schválený. Nyní pracovní podmínky, položka a je tady bod 6325 paní Figueredo, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 6340 pro, proti, zdrželi se, přijato a tady máme komentář, který se stává ze tří odstavců. Prosím hlasovat en bloc, kdo je pro ten komentář jako celek. 6324, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. Nyní e, k té části progres. Tady je pozměňovací návrh 6326 paní Figueredo, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6327 zpravodajky, kde pro, proti, ano, přijato. A s tím je komentář pro, proti, zdrželi se, přijato. Gender, rovnost pohlaví, 6328, paní Figueroa, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Potom podpora realizace 6349, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Evropská nadace pro pracovní podmínky 6350, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Pracovní bezpečnost 6351 přijato. Potom teď už nevím, další programy, ta předcházející 6352, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Pilotní projekt pro podporu práv pro pracovníky s nestálým zaměstnáním 6329 pro proti, drželi se přijato. Boj proti chudobě, kde pro, proti zdrželi se přijato. Pilotní projekt u autistů, kde pro, proti, zdrželi se Přijato. Návrh 6331 paní Irš týká se pilotního projektu předčasného odchodu ze škol, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto takže nebudeme hlasovat ani o tom přidaném textu. Teď se dostáváme k další položce, to je hygiena a bezpečnost starších pracovníků a je to 6332, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, komentář, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. Další položka, globalizační fond, 6357, paní zpravodajky, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom 354 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6355. Týká se to vzdělávání Evropského centra, kde je pro, proti, přijato. A dotace pro Evropskou nadaci vzdělávání, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím jsme skončili s těmi částkami a poznámkami. Ještě musíme odhlasovat eh, návrh stanoviska a tam máme u odstavce 1 návrh zpravodajky, kde je pro, proti, ano, přijato. Potom pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, při, zdrželi se přijato. Potom u, je tam pětka, to je návrh EPP, kdy nás dostali oddělené hlasování a já jako zpravodajka bych ráda vysvětlila možná, co je předmětem druhé části návrhu, protože v té druhé části tam vlastně je to, co, tam se přidává to, co představuje první krok k rozpočtové normalizaci těchto prostředků protože v jedné položce Evropského fondu globalizačního to navazuje přímo na to, co už jsme odhlasovali v rozpočtu a navazuje to na duch zpravodaj, zprávy pana Portase, kdy stanovisko našeho výboru říkala, tedy přinesla paní Moré, přidat tady tuto specifickou položku. Jenom na to chci upozornit, proč je tam přidaná ta druhá část pátého pozměňovacího návrhu. Takže hlasujeme o první části. O té části dvě tečka zdůrazňuje význam až po pracovní trh. Takže tato první část je schválena a druhá část, ta se týká výše, financí a specificky, kde je pro, proti, zdrželi se, Ověříme to. Mám pocit, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Čili druhá část pátého pozměňovacího návrhu zahajuji hlasování. No, končím hlasování. 17 pro, 19 proti, takže dva se zdrželi. Není tato druhá část schválena. Potom tam máme ostrovec 3, šestku, paní Figueredo. Je tady ústní pozměňovací návrh, to bylo přijato, to už bylo schváleno eh, autorem toho návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 se ověřuje. Hlasujte. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 19 pro, 19 proti, není přijat. Odstave 4, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 5, osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. E, šestý odstavec devítka, pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka, deset, paní Figueredo pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Pozměňovací návrh 10 se ověřuje, hlasujeme teď. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 9 pro, 16 proti, 11 se zdrželo, není přijat. Potom odstavec 7, 11, paní Figueredo pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmý odstavec, tři, tři, dvanáctka, kdo je pro? Přijato. Osm, třináctý, třináctá změna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověření. U třináctky hlasujeme. Končíme hlasování. 20 pro, 18 proti. má to pravdu, bylo to přijato. Potom 9. odstavec 14. paní Hirš pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Bod, úvodní bod 1a, jednička, kde je pro, zdrželi se proti přijato. Bod úvodního ustanovení C2, pro, proti, zdrželi se přijato. Čili nyní budeme hlasovat o celém dokumentu a to elektronicky hlasujte nyní. Všichni mohli hlasovat. Končím hlasování. 35 pro, dva se zdrželi, takže naše stanovisko je schváleno. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, bodu 5 našeho programu a budeme hlasovat o návrhu dopisu, týká se to Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, uvolnění prostředků ve věci LINAK, což je věc, kterou tady předkládá dánská vláda. Ten takže já budu, nechám hlasovat o tom prvním dopise, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Tím se potom se na nás obracejí za skupinu nebo společnost Danfos, opět dánská vláda, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro globalizaci, kdo je pro, proti, zdrželi se, tento dopis je schválen. No a nakonec Máme dát stanovisko textilního průmyslu, Galicia Textil, Španělsko zase uvolnění prostředků z Evropského fondu pro globalizaci. Ten původní dopis, který vám byl předložen, rozdán, ten obsahoval chybu, protože odstavec 3 v tom původním znění není vyškrtnut, úmyslem bylo mít odstavec 4 tak, jak vypadá původně v tom dopise. Čili vy ve svých dokumentech máte novou opravenou verzi pokud tam nejsou žádné poznámky nebo potíže, tak platí ta verze, kterou máte vy teď nově před sebou. První odstavec, tam jde o přijetí návrhu komise. Druhý odstavec, děkuji za podporu mobility. Aha, tady. A třetí bod, tam máme tři, tečka, vyjadřuje svůj zájem o podporu zlepšení životních podmínek, což se odráží v příspěvku 400 euro a potom máme tam bod 4. Mm, lituje, že vzdělávací programy nevedou. Ano? Všichni mají ten text před sebou. Dobře, takže hlasujeme o tomto znění. Jde tedy o žádost španělské vlády, tak jak máte ten dopis před sebou teď. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím jsme skončili s hlasovací fází, hlasováním a přecházíme tedy i hned k bodu 8 a ten nás vede k přeskumu návrhu stanoviska, které vydáváme pro výbor IMCO a týká se provádění směrnice o službách Paní Evelyn Gebhardt je za příslušný výbor s pravodajkou a za nás je to Jean-Luc Benamia a tomu dávám teď také slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A směrnice o službách se vrací. E, za minulého volebního období nás to stálo velmi mnoho diskusí a Evropský parlament Eh, má tedy opět stejnou zpravodajku, s níž se podařilo dosáhnout kompromisu a nyní eh, věci stojí poměrně jasně, přestože řada členských států zatím ještě nestihla eh, učinit všechno, co figuruje v směrnici o službách tak jak se jich to týká. Já, to stanovisko, které já vám navrhuji, je poměrně krátké, protože takové máme pravidlo že stanoviska by měla mít 1500 znaků a to v případě takové směrnice krátké opravdu, ale dobrá. Já jsem člověk s pozitivním přístupem a věnční trh eh, služeb by se měl rozvíjet a přitom musíme chránit sociální, evropský sociální model. Takže to je dobré si připomenout. Já doufám a všichni doufáme, že směrnice o službách bude mít kladný dopad co do vzniku nových pracovních příležitostí, zvýšení kvality a zlepšení služeb. A to je hlavním cílem této směrnice a té zprávy, tedy, že mm, jde o to, jak e, směrnice o službách byla aplikovaná a jak zlepšila e, kvalitu služeb. Ještě pár doplnění, protože od přijetí směrnice o službách Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, takže já to tady nebudu probírat jednotlivě po jednotlivých článcích, ale musíme věnovat velkou pozornost článku 3, 9, 14 smlouvy, protokol 26. To jsou všechno ustanovení, která upřesňují to přijetí směrnice o službách. Já připomínám, že směrnice o službách vyloučila celou řadu oblastí ze své účinnosti. Jedná se především o eh, veřejné služby neekonomického charakteru, zdravotnictví, většina sociálních služeb eh, a musím doplnit, že také se to nevztahuje na eh, pracovní právo a nemá vliv na národní legislativy v oblasti sociálního zabezpečení. Jsem toho názoru, a je to jeden z odstavců, který mi hodně leží na srdci, e, a sice, že nám stále na úrovni Evropské unie chybí směrnice, která by vyloženě vysvětlila, co jsou veřejně prospěšné služby služby obecného zájmu, které jsou financovatelné, které nejsou, které jsou opravdu ekonomické, které jsou opravdu sociální, jaká se k tomu vztahují práva, jaká práva mají jednotlivé státy, eh, co se týče eh, veřejně prospěšných nebo obecně prospěšných služeb. Dále pak eh, otázka one-stop shopu. Ne všechny státy to zavedly, to znamená, jakým způsobem realizovat tu liberalizaci řady služeb a vyzývám <clears throat> výbor pro zaměstnanost podle článku 150 eh, směrnice eh, periodicky eh, monitorovat aplikaci této směrnice z hlediska především kvalitativního. Myslím si, že nás čeká ještě mnoho práce. Já věřím schopnostem kompromisní práce paní Gebartové, která eh, už jak si prokázala svoje schopnosti a doufáme, že hm, ten kompromis bude lepší k tomu v porovnání s tím, co již eh, bylo přijato v minulosti a doufáme, že to tedy povede ke vzniku nových pracovních příležitostí a tak dále. Děkuji. Pan Kristensen? Øh, děkuji. E, děkuji za tuto skvělou práci. Domnívám se, že to je výborný návrh. Nicméně e, mám ještě řadu připomínek, které bych rád formuloval a jménem e, sociálních demokratů bychom chtěli za pár dní předložit řadu pozměňovacích návrhů. Ono je to velice citlivé téma a z toho důvodu jsme přesvědčeni, co se týče bodu čtyři třeba, kde zpravodaj uvádí, že musíme vytvořit směrnici, která jasně bude definovat ty jednotlivé pojmy, obchodní služby a obecného zájmu a podobně. A musíme se skontaktovat s členskými státy, tak abychom ehm, zjistili, jak ta směrnice je aplikovaná. Všechny členské státy tuto směrnici eh, aplikovaly a je důležité tedy tam doplnit, že 12 členských států ji neaplikovalo zcela. A to je nepřijatelné pro občany těchto zemí, tak jako je to nepřijatelné pro e, ty státy, které svou práci udělali, e, směrnici aplikovali kompletně a tyto státy, které mají spoždění, budou muset dohnat ty, kteří již celou směrnici aplikovali. Podporuji bod 5 e, v návrhu zpravodaje a chtěl bych doplnit, že všechny členské státy by měly mít alespoň Eh, nějaké centrum, které, eh, elektronické centrum, které informuje, kontaktní místo, které informuje občany a tak dále. Já si taky myslím, že je třeba počítat s periodickými zprávami, v tom souhlasím se zpravodajem a navrhuji posílení tohoto článku, protože si myslím, že je potřeba vypracovat zprávu každým rokem, zprávu, která se bude dotýkat situace v každé z 27 členských zemí, tak abychom mohli také porovnávat jednotlivé členské státy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Merci. Děkuji mnohokrát. Nyní má slova paní Turinen a pot, potom paní Markin, prosím. Paní předsedkyně, hovořím v dánštině také, jako ol, a pokusím se hovořit o něco pomalej. Chci jenom říci, že jsem to sledovala všechno s velkým zájmem. Od té doby, co jsem poslankyní, vím, že to byl jeden z velkých bodů, které se tady řešil i vůči mládeži v Dánsku. My jsme na tom hodně pracovali, čili velmi stručně. Je to rozprava, kterou sleduji už velmi dlouho. Když mám teď přijmout stanovisko k realizaci, je to velmi důležité a je důležité, je nutné, aby ta směrnice skutečně byla provedena do praxe, nejenom aby se o ní hovořilo. A myslím si, že to byla skutečně vynikající práce ze strany pana zpravodaje, paní zpravodajky, velmi precizní práce a my za zelené můžeme podpořit tento návrh. A myslím si, že výbor pro zaměstnanost, zaměstnanost a IMCO, tedy výbor, který měl zprávu na starost, musí nyní přeskoumat, jaké budou důsledky takovéhoto návrhu a myslím si, že v tomto návrhu by mělo být propojeno s realitou protože ona ta, služ, ta směrnice o službách není ani takový problém, ale spíš, spíš tu budou problémy s aplikací v jednotlivých členských státech. Tam já vidím určité potíže. A je to také eh, problém eh, s, pro osoby s přeshraničními smlouvami, vysílanými do zahraničí, čili to, to vysílání do zahraničí by také mělo být vyřešeno. Některé ty problémy totiž ještě řešeny nejsou. Druhá věc, domnívám se, a už to tady bylo řečeno za frakci SD, měli bychom posílit, myslím, že to je bod 5, ano, každopádně ten bod, kde se hovoří o návrhu studie dopadů, kterou by měla předložit komise i se sociálními dopady. Je potřeba, aby každý rok, každý členský stát byl přeskoumán, abychom nezapomněli tu část zaměstnanost v této směrnici. A potom bod čtyři, ten nám dělá největší problémy, potřeba tam jasně definovat služby obecného sociálního zájmu, tedy sociální služby obecného zájmu. Souhlasím, že tady je to trošku zmatečné, ale Velmi mi dělá starost to, podle toho, co jsem si vyslechla v vystoupení pana Barně, že si tedy přejí zavést jednotný trh sociálních služeb. To by znamenalo, že chceme integrovaný e, trh služeb a bude v tom i to sociální aspekt nebo ne? Je potřeba to říct si nejenom panu Barnierovi, jsou totiž oblasti, kde by se nemělo eh, něco dávat do soutěže, podléhat soutěži. Je to, mohla by být definice, která by mohla hájit určitý počet oblastí, ale zároveň bychom neměli mít moc úzké definice, aby členské státy nemohly chránit jiné oblasti v rámci sociálních služeb. Myslím, že bychom o těchto otázkách ještě měli hovořit, ale vyhnout se tomu, aby došlo k velkému zmatení. Další otázka je, co tedy připravuje komise v tomto směru. To jsou mé tři poznámky. Problém tedy těch eh, vysílaných pracovníků, ten zatím není vyřešený. Je potřeba mít studii dopadu, pořádnou studii ze strany komise a pak je potřeba udělat něco, proto, abychom chránili sociální služby, to je bod 3, a tady bychom to chtěli za zelené posílit. Ještě jedna věc, jako členka výboru pro vnitřní trh bych chtěla říci, že je nutné, aby to předložené stanovisko mělo velkou sílu. A má zkušenost mi říká, že velmi často se příliš soustředíme na hospodářské perspektivy a je to často jediný pohled na věc. Myslím si, že by bylo dobré vzít v úvahu důsledky, které to má pro pracující lidi. A ještě jednou děkuji, je to vynikající práce. Děkuji, paní Harkin a potom pan de Rosa. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji zpravodaji Mm, za jeho skvělou práci. Mám jenom takovou obecnou poznámku. Možná by bylo lepší mít určitý jaksi pozitivnější komentář s tím, že ovšem je potřeba, aby všechny členské státy i směrnici aplikovaly v plném rozsahu. Tak tady bylo řečeno, že 12 tak ještě zcela neučinilo, to zvlášť v kontextu ekonomické krize. Co se týče bodu 2, <clears throat> souhlasím s tím, že je potřeba, mm, že souhlasím tady s tím návrhem. V bodě Čtyři je řeč o věcech, které je potřeba ještě upřesnit, co se týče rozsahu aplikace směrnice. Jean-Luc tady na některé mm, upozorňuje mm, podrobněji. A to má samozřejmě potom vliv na celý zbytek toho odstavce, čili možná by to chtělo přesněji, aby řekl, co tím myslí. A vím, kolegové, zelení kolegové by ocenili, pokud by některé ty směrnice, aby tedy ne, nebyly příliš limitující. Důležité je tedy, abychom přesně věděli, o čem je řeč. Bod 5, jednotné kontaktní místo. Tady já mám otázku na základě posledních informací, co uh, máme z výboru pro hospodářskou soutěž kde je řečeno, že všechny členské státy ještě nemají to jednotné kontaktní místo. Nicméně souhlasím s tím, že je potřeba se tím skutečně zabývat a, a pohlížet na to taky z hlediska práv pracujících. Konečně pod 6, tady já Souhlasím s tím, že je potřeba se na to podívat jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního, co se týče zaměstnanosti. Nedávno jsme hovořili o Eh, směrnici mm, eh, kde eh, se tedy také jsme se zabývali implementací této problematiky. Takže já velice děkuji a velice podporujeme tento návrh a možná tam by mohlo být pár drobných změn, ale jinak je to dobré. Děkuji. Okay, thank you very much. Um, I try to avoid... Děkuji. Já se pokusím neopakovat to, co už bylo řečeno, s čímž souhlasím a soustředím se na bod čtyři. Směrnice o službách je určitým mezníkem z řady aspektů v tomto parlamentu, kdy parlament prosadil svůj pohled na jednotný trh a prosadil je tedy i proti radě a komise Mm, eh, tento parlament eh, tedy eh, vlastně prosadil ten svůj pohled z hlediska mm, státu původu a tak dále. Já na to chci upozornit, protože ono je důležité mít na paměti, že oblasti, které byly vyňaty z této směrnice, případy, kdy třeba i občané vyjadřovali obavy a kdy nechtěli, aby sociální problematika v Evropské unii byla řízena pouze tržními eh, zájmy. To je, myslím, taky otázka hm, eh, implementace této směrnice a jak je to realizováno. A zatím to zřejmě není jasné, protože ve 12 členských států hm, k tomu ještě nedošlo. Čili jde o to, jak, co se děje v praxi. Co se týče bodu čtyři, já se k tomu vyjadřuji z hlediska eh, zpravodaje mm, eh, zprávy o eh, sociálních službách obecného zájmu pro budoucnost a belgické předsednictví uspořádalo fórum o sociálních službách obecného zájmu na konec října. A já si myslím, že to bude fórum, které jaksi stanoví jakýsi plán aktivit v této oblasti. A musíme brát v úvahu, že jakmile směrnice mm, eh, byla, eh, že ne, ta, poté, co byla směrnice o službách přijata, Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a e, to se tedy týká i článku 14 týkajícího se právních opatření e, týkajících se mm, služeb obecného hospodářského zájmu a e, aplikace, nebo tedy, že je, je v článku 14 řeč o regulaci s tím, že tedy eh, toto by, bude vyžadovat směrnici. Hmm. Já se domnívám, že je eh, že ta budoucí směrnice nemusí nutně eh, jaksi ome, omezit nebo být restriktivní, protože všechny členské státy mají na základě smlouvy specifickou roli, co se týče poskytování služeb obecného zájmu ale jedná se o vytvoření rámce, který bude vytvářet rovnováhu mezi tedy tím obecným zájmem a, mm, e, a, a trhem a hmm. Také je tu problematika základních práv, která souvisí s právy a, a se, se službami obecného hospodářského zájmu a tak dále. Čili to je velice významné přispění ze strany parlamentu k tomu, co se realizovalo před několika lety v souvislosti se službami. A my musíme mít na paměti, že to má tu formu, kterou má a že některé oblasti jsou vyloučeny právě proto, že občané měli obavy o sociální služby, o to, aby tedy jejich sociální práva byla respektována v rámci Evropské unie hmm, a všechny členské státy i jejich parlamenty eh, ratifikovaly hm, s Lisabonskou smlouvu, ve které je tedy uvedeno, že sociální dimenze Evropské unie musí zůstat uchována v rámci tedy všech svých politik a tak dále. Čili ono to vytváří novou perspektivu, než jaká existovala před přijetím Lisabonské smlouvy v době, kdy byla tato směrnice přijatá. A konečně Jedna z iniciativ, kterou jsem podnikl v souvislosti se službami obecného zájmu, je tedy podpora myšlenky e, ústní otázky k ústnímu zodpovězení na e, příští plenárku e, na adresu komisaře Rendora, co se týče task force na vysoké úrovni. No, to je, jako, to je podobně jako ta task force, která byla vytvořena v souvislosti eh, se společnou sociální odpovědností, ale tedy my musíme nalézt způsob, jak co nejlépe skloubit ten jasný eh, základ jednotného trhu v, v rámci smluv a povinnosti Eh, místních eh, orgánů, státních agentur a jiných eh, orgánů, které poskytují hm, služby obecného zájmu hospodářského i jiného, i sociální služby. A je třeba najít mechanismus, který proaktivně vyřeší určité konflikty, které mohou nastávat mezi těmito různými úrovněmi a sobě subjekty. A, e, takže já toto uh, uh, mám a připravuji a když budete mít zájem, tak vám to můžu poslat. Děkuji, paní Figueredo. Paní Figueredo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. aplicação da diretiva em 12 Estados-membros. Já chci říci k tomuto tématu, že tedy eh, pokud jde o realizaci této směrnice, jsou dvě země eh, k tomuto stanovisku negativní. Já si myslím, že by to ale mohlo být pozitivní podle mého názoru v některých zemích je situace hlížena komplexněji sociálně i ekonomicky a liberalizace v těchto sektorech, v těchto zemích podle této směrnice vede k tomu, že to povede k vyšší nezaměstnanosti. Proto tedy mám pochybnosti, když je tady řečeno, že situace je taková a taková vzhledem k tomu, že některé, tedy určité země, s tím nesouhlasí. Já si myslím, že je nutné prověřit, a to lepším způsobem prověřit, jaké důvody k tomu vedly, že tyto členské státy tuto směrnici nerealizovaly. Je třeba provést také analýzu dopadu, pokud jde o tuto směrnici v těch zemích, kde se tato směrnice používá. Já si myslím, že tady existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a to závisí na hospodářské a sociální situaci v těch příslušných zemích. Já si myslím, že dopady v některých zemích mohou být velice negativní a v jiných to může být tak, že to je spíše negativní nežli pozitivní vliv. Je třeba také zohlednit, co bylo řečeno při hlasování ve Stra- Štrasburku. Na to si dokážu docela dobře vzpomenout. Mohu se připojit i k určitým pochybnostem, které zde byly zmíněny v souvislosti s problematickými body, například když se jedná o příhraniční oblasti. Tam je třeba vyjasnit problémy, které souvisí s touto polohou. Je třeba vědět, jak toto vše realizovat a proto se tedy připojuji k mínění zpravodaje. Na závěr chci říci, že je třeba provést studii a nebo naplánovat doprovodná opatření, abychom mohli nově formulovat eh, náš návrh stanoviska k této směrnici. Paní Jaslovská. Děkuji, paní předsedající. V diskusi nad raportem dotyczącym wdrażania... předsedkyně. Co se týče diskuse o směrnici o službách, říká se často, že se musí hodnotit jak kvalitativní, tak kvantitativní stránka, ale pokud máme přistoupit k takovémuto hodnocení, myslím si, že by bylo dobré na to mít jasná kritéria, jednotná kritéria, která by obsahovala i prvky ex ante. Protože ve chvíli, kdy byla tato směrnice připravována, hospodářská a sociálně, sociální situace našich zemí byla zcela jiná. Bylo to jiné, když se směrnice přijímala a jiná je situace dnes. Chci říct, že výbor IMCO 29. září organizuje workshop, na kterém představíme výsledky analýzy Eh, aplikace té směrnice v jednotlivých členských státech. Ta analýza byla připravena nezávislou firmou a jestliže jsem to správně pochopila, tak eh, se věřejnost bude samozřejmě, nebo budeme se hodně opírat o výsledky jejich názoru. Čili já bych ráda stanovisko posunula. Já bych ráda udělala tři poznámky, říká paní předsedkyně. Jednak poděkovala panu zpravodaji za tu práci, protože víme, eh, jaké to je být eh, zpravodajem eh, vlastním stanoviskem. Víme, jak je to složité na tom textu pracovat a je to, stěžuje to práci, takže bych ráda řekla, že bodu jedna ta analýza směrnice o vytváření nových pracovních míst musí být nahlížena s určitým odstupem, protože nikdo eh, nebude, chtít vytvářet pracovní místa v našem výboru za jakoukoliv cenu. Musíme tady připomenout naše eh, nároky, aby vytváření pracovních míst v Evropě eh, jak si odpovídalo duchu práce, Světové organizace práce, a to znamená to trvale udržitelná práce a podobně, protože jedna z velkých takových e, rizik je sociální dumping nebo vytváření míst, která jsou nejistá. A to není to, za co my bychom bojovali, aby jsme to tady v tom textu nakonec nějak neměli. Myslím si, že tady je potřeba odkázat na ten pojem důstojná práce, tak jak jej používá MOP. My k tomu ještě přidáme tu trvale udržitelnou práci a říci, že pozitivní dopad na vytváření pracovních příležitostí je ale podmíněn určitými věcmi. Jedno, něco je definováno v samotné směrnici, ale něco odvisí o tom, jak to budou členské státy potom realizovat v praxi. A já doufám, že se to bude v členských státech zkoumat. No a poslední věc, kterou jsem chtěla říct, na mně se zdá, že by bylo dobré tady odkázat na znovu otevření jednání e, o směrnici o e, vysílání pracovníků, protože to je důležité pro harmonické provádění této směrnice, aspoň si to myslí většina z nás. Takže to jsou dva návrhy z mé strany. Chce ještě někdo vystoupit k tomuto bodu? Zdá se, že tomu tak není, takže dám slovo paní Martina Trat za, DŽ, za generální ředitelství, za komisi. Chcete k tomu něco říci? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom bych chtěla na úvodem poděkovat za to, že dáváte komisi slovo, poděkovat panu zpravodaji, panu Benamiasovi za ten návrh za komisi, nebo pro komisi je velmi důležité mít podporu Evropského parlamentu, zejména tady tohoto výboru protože eh, je potom hm, samozřejmě důležité implementovat eh, směrnici o službách. Samozřejmě byly za ná, jsou za námi velmi složitá jednání. Teď máme nástroj, který bude implementován členskými státy ve prospěch všech a také ve prospěch vytváření nových pracovních míst. Víte, jaká jsou čísla? víte, že 75 HDP v Evropě vytváří služby a je to také vysoké procento jejich pracovních příležitostí. Ten trend za poslední roky udělal z, ze služeb skutečně čistého jaksi, tvořitele pracovních příležitostí. Je to sektor, který vedle stavebnictví, který má šanci se zlepšit i při současné hospodářské krizi. Takže dovedete si představit, jak je to důležitý sektor, který má velký eh, potenciál a je tedy skutečně pro vnitřní trh velmi důležitý. Malé střední podniky, pro malé střední podniky, pro občany, to představuje eh, skutečně pracovní příležitost. Spousta z vás říkala své obavy, jak to vypadá tedy s implementací, s realizací této směrnice. Pan Christensen, paní Harkin, pan Derosa. Jenom bych ráda něco doplnila k tomu, co bylo řečeno, protože implementace se o hodně zlepšila. Díky tomu, že e, komise zatlačila na členské státy, Rada pro hospodářskou soutěž také e, se velmi snaží a tlačí na členské státy. Ke dnešnímu dni to číslo Už eh, tedy tady jsme měli těch 12 členských států, které zatím neimplementovalo. On je to celý balíček té implementace, který se musí provést. Ale pokud máme říct, jak na tom jsme s těmi hlavními věcmi, tak eh, většina článů, členů implementovala horizontální ustanovení směrnice Oni postupují samozřejmě normu po normě, zákon po zákoně a 25 států už v podstatě dokončilo tuto práci, čili zatím jsou teďka v současnosti dva členské státy, které jsou opožděné. 24, promiňte, ne 25. Máme tu zatím ještě jeden stát, který na tom pracuje, takže ještě tři státy to neimplementovaly plně. Takže ke změnám, které se musí zavést nejenom horizontálně, ale také ve zjednodušeném systému, aby se odstranily překážky. Tam to vypadá tak, že práce v 21 členských státech je už ukončena. Z těch 27 členských států bylo řečeno, že byla vykonána opravdu obrovská práce a byly zapracovány změny bylo jí více než 140 těch textů. To je opravdu bilance, kterou samozřejmě nemůžeme jenom pochválit, protože tady došlo k určitému spoždění, ale pokud tedy vykon, vydržíme s tímto tlakem, tak brzy dospějeme k uspokojivému výsledku. To se týká také těch kontaktních míst. To je opravdu velice ambiciózní projekt pro všechny členské státy. Toto jedno jediné kontaktní místo, to jsou elektronická střediska. Tady mohou podniky získat nejenom informace, ale mohou si vyřídit také formality a tato jednotná kontaktní místa, ta už jsou ve 22 členských zemích. Komise tím neříká, že všechno je už uděláno a všechno nemaluje plánuje v růžových barvách. Musíme tedy za, započatou práci ještě zlepšit a Tady počítáme i s vaší podporou. Je opravdu velice důležité, aby ta enormní práce, která už byla vykonána, nebyla považována za nedůležitou, ale naopak. Možná ještě poukážu na jednu věc. Při realizaci v jednotlivých členských státech jsme viděli, že se diskutovalo o oblasti, kdy je aplikována tato směrnice. Debatovali o tom také národní parlamenty v členských státech, ale v souvislosti s realizací této směrnice jsme neviděli příliš mnoho problémů. A pak tady ještě dvě zvláštní poznámky nebo dva zvláštní body v tomto stanovisku a sice význam toho jednoho kontaktního střediska a také informace o ostatních tématech. Komise se k tomu připojí a já doufám, že členské státy rovněž. Jestliže tedy budou tato kontaktní místa pracovat, pak bychom mohli možná ještě diskutovat o tom, zda jednotlivé členské státy musí zpřístupnit ty informace snadněji a jestliže k tomu informace budou poskytovány, které zatím nejsou ještě pokryty, tak si nemyslím, že by členské státy řekly, ne, my to neučiníme, to je třeba třeba v oblasti daňové, která nespadá po tuto směrnici. Ale je třeba také vypracovat DPH. Eh, Mnohé členské státy budou mít lehčí situaci tímto jediným registračním místem pro DPH což přispěje mnohem více k realizaci této směrnice. Je tedy žádoucí, aby informace a aplikace byly použity, pokud jde o toto jedno kontaktní místo s dopady pro vytváření pracovních míst a zaměstnanost. Bylo řečeno, že se díky této směrnici vytvoří opravdu dobrá zaměstnanost. To je velice důležité téma, na to se musíme podrobněji podívat. A nesmíme zapomínat na jednu věc musíme dát členským státům dostatek času na strukturální změny. To se obráží také v zákonodárství, které opravdu sahá až do dna ekonomiky. Než se změní nějaký zákon, tak to v reálné ekonomice trvá dostatečně dlouho. Nejenom, že se mění pravidla, ale musí se také přizpůsobit mentalita. Takže určitá doba je na to potřebná, neboť změna legislativy není automatická. Jestliže chceme zůstat jenom v teoretické rovině, tak potřebujeme tuto dobu, aby došlo k této změně v reálné ekonomice. Komise je ochotná poskytnout veškeré potřebné informace ke stavu implementace. I v Radě pro konkurenceschopnost jsme předali potřebné informace Jestliže tedy do té doby budete potřebovat ještě nějaké detailnější informace nebo chcete vyjádřit přání týkající se určitých témat, tak jsme také ochotni dodat tyto podklady. Děkuji. Tak, nikdo další se, myslím, nehlásí, ještě a paní Parkin ještě. Děkuji, já budu velmi stručná. Po tom, co jsme vyslechli komisi, eh, byla řeč o tom, že 24 který členských států má legislativu hotovou a eh, ve 12 členských zemích to ještě není kompletní. Na základě dokumentu, který jsem nedávno četla z výboru pro hospodářskou soutěž, tam jsou takovéto informace. Já jsem přesvědčena, že je potřeba získat aktuálnější informace a možná v tomto kontextu, teď nemám na mysli časový rámec, ale chtěla bych podpořit, co tady říkali kolegové ohledně slyšení na konci tohoto měsíce, že bychom možná měli si vyžádat to nej, ty nejaktuálnější informace, ale každopádně podporujeme návrh kolegu. Um, Ano, pane zpravodaj, prosím, máte slovo. Pan zpravodaj se diví, že byl vyvolán. Ne, neslyšel. Dobře, říká pan zpravodaj. Děkuji všem, kdo vystoupili. Vy jste to připomněla, paní předsedkyně. Mohli jsme tam samozřejmě ještě samozřejmě přidat další věci. Tato směrnice o službách se týká samozřejmě velice širších témat a mnoho zpráv vlastní iniciativy už parlament vydal od té doby, co byla tato směrnice zavedena. Já jsem ale neslyšel nějaké velké mm, různice nebo různorodé názory. Takže jsem připraven eh, opravdu s vámi velmi úzce spolupracovat. Jenom si uvědomte, výbor, ve kterém pracujeme, nemůže pracovat eh, na místo paní Gebhardt, takže my se musíme spojit tedy, tedy s, tou další komis, eh, s tím dalším výborem. Nevím, jak dalece nám, jak si povolí vstoupit do toho textu. Já osobně jsem si pozorně vyslechl zástupkyni komise Ona chce tedy po Evropském parlamentu, aby pomohl eh, komisi a já ji prosím, aby nám pomohla, když máme takové otázky právě za parlamentní skupiny, kdy chceme zpřesnění, třeba ten bod 4, to je jasné, tam určitě by mohla pomoci a já samozřejmě budu velmi rád pomáhat eh, komisi, pokud nám komise také pomůže. Chápu, že komise pracovala s šéfy států a vlád na tomto tématu ale já jako poslanec, promiňte, když vidím množství korporací, které se pořád obávají, jsou velmi silné a neví, jestli jsou součástí e, směrnice nebo ne, je třeba Združení zdravotníků a další asociace, tak opravdu nevím. Paní předsedkyně, do toho bodu, o, o kterém je řeč, Eh, samozřejmě, eh, jak hovoříme o těch nových pracovních místech, to samozřejmě jsou důstojná, bezpečná místa, trvalá. Paní Figaredo odešla. Souhlasím, měli nějaké spoždění u těch zemí, je to škoda, ale nesouhlasím věcně v tom, že by snad to spoždění bylo dáno sociálním nátlakem. Je to prostě dáno složitostí celé věci ty státy obtížně zavádějí jednotlivé normy, i když eh, paní představitelka komise říká, že se to zlepšilo od poslední zprávy, která už ale datuje zase dost dlouho. Paní Turinen, mně se zdá, že k tomu prvnímu bodu vysílání pracovníků, to je jiná směrnice, i když se to jakoby trošku dotýká. Řekl bych, že jsme u několika směrnic najednou, které se v podstatě blíží jedna druhé. Když mluvím o zmatení, ano, to je právě ten problém té směrnice. Co je to tedy e, služba, nehospodářská služba obecného zájmu? Je jasné, že musíme upřesnit, jak e, sociální e, ekonomika a to další se může jaksi dát do té směrnice aniž by to zasáhlo to, tu hospodářskou soutěž. Je tady samozřejmě velká, velká složitost celého přístupu. A měli bychom se podívat, jak vlastně říci, že existuje e, tržní hospodářství a to, co nazýváme v Evropě sociálním tržním hospodářství. To by mělo koexistovat a komise to už řekla, že služby jsou tedy věci, nebo služby je sektor, který se docela držel i za krize a tomu jsme rádi. A už toho ztrácím i brýle, jak tady mávám rukama. Samozřejmě, že v rámci krize a hospodářských sektorů jak si to nebylo tak zásadní u těchto tedy sektorů, jako u těch tradičních hospodářských oblastí, výrobních a podobně. Nech, nebudu dneska odpovědět, odpovídat všem, ale jsem připraven spolupracovat. Myslím si, že na tomto výboru, tak to bylo i v minulém volebním období, bychom měli pomoci paní Gibardové, aby z toho vyšla se ctí s lepším pozměněním návrhem, abychom dokázali hájit jak tu otázku tedy nových pracovních míst a zdravé ekonomiky. Děkuji, děkuji pane zpravodaji. Takže teď si musíme stanovit kalendář k tomuto stanovisku. Je tady hlasování, hlavně tedy ve výboru IMCO. Paní ha- Harbour 30.11., potom ve výboru zaměstnanost 8. nebo 9. 11 takže ten kalendář bude další. Pozměňovací návrhy do 23. září poledne, přeskum těch pozměňovacích návrhů 25. nebo 26. října a hlasování 8. 9. listopadu. Takže tím jsme skončili s tímto bodem 8 našeho programu a dostáváme se k bodu 10, ne 9. 9. Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systému v Evropě. Možná by frakce EPP mohla prezentovat tu zprávu, tedy paní zpravodajka. Tedy ráda bych jí dala slovo jako první, ale vzhledem k tomu, že tu není, dám okamžitě slovo panu Fischerovi, který nám za komisi, za Evropskou komisi představí tuto zelenou knihu a pak si vyslechneme představitele OCDE. Pane Fischere, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat srdečně za tuto možnost, že mohu výboru představit tuto zelenou knihu. Je to velice důležitý dokument pro komisi a doufáme, že za pomoci tohoto dokumentu vyvoláme širokou diskuzi o zabezpečení budoucnosti Budu pokračovat v angličtině, protože mé poznámky jsou v angličtině a také bych rád potom odpověděl na vaše otázky. Takže možná úvodem připomenu prezentaci předsedy komise eh, pro Evropský parlament o stavu Unie, hm, který přednesl před několika dny a kdy zdůraznil význam penzijní politiky pro e, tuto komisi. A on oznámil, že v roce 2001 v rámci tedy pracovního programu plánuje více operativních návrhů pro zajištění přiměřeného, udržitelného a spolehlivého důchodového systému v Evropě. A <clears throat> v září loňského roku tedy také ještě zdůrazňoval význam penzijních politik na základě také členů eh, Evropského parlamentu. Zelená kniha je určitým krokem k většímu rozpracování těch operativních eh, té, té, té představy, jak u, učinit ty systémy přiměřenějšími, udržitelnějšími a spolehlivějšími. Tento dokument obsahuje návrhy politik a celou řadu tématik, které jsou s tím daným eh, případem spojené. Eh, předseda hmm, eh, komise si přeje také, aby ten dokument Eh, aby tedy se o důchodech eh, jednalo na úrovni eh, celé tedy Evropské unie v jednotlivých, samozřejmě na jednotlivých generálních ředitelstvích se nahlíží na důchodovou problematiku z specifických úhlů pohledu, ale do určité míry tady zatím postrádáme přístup k důchodům jako takovým, to znamená příslip státu vůči občanům, a zda tedy tento závazek jsou ty státy schopny e, plnit a mm, tento, tato zelená kniha e, má za cíl e, takový holistický přístup k problematice důchodů, to znamená komplexní přístup, který se dotýká všech jednotlivých nástrojů Evropské unie, které nějakým způsobem přispívají k zajištění té přiměřenosti, udržitelnosti a spolehlivosti důchodových systémů. Předseda komise tedy žádal, aby s panem Paní a s panem Marinem byl a s dalšími komisaři samozřejmě, kteří jsou také, kterých se také tedy dotýká e, e, důchodový systém a e, tedy se tedy všichni zapojili do vypracování tohoto e, dokumentu. Doufáme, že se nám podařilo zajistit tento komplexní holistický přístup a já ve stručnosti projdu tento dokument, důrazním některé klíčové aspekty, kterých se dotýká. Takže v první sekci e, máme pozadí, trendy a stávající penzijní systémy eh, a jejich problémy. Jsou tedy především tři. Za prvé je to historie. Historicky tedy naše důchodové systémy eh, prodělali, prodělávají období, kdy hm, průměrná eh, délka dožití Eh, se prodlužuje, přičemž aktivní prům, prům, eh, jaksi délka aktivního života se spíš zkracuje a eh, je tam tedy 8 až 10 let vlastně rozpor tady v těchto dvou průměrných hodnotách kdy se prodloužila délka života zhruba o 80 let a zkrátila eh, eh, délka aktivního života v průměrně. Ehm, potom další eh, důvod, proč vlastně vzniká tlak na důchodový systém, je akcelerace demografického vývoje, Eh, máme celou řadu zpráv na toto téma, kdy tedy hlavní, eh, jak si to sdělení je, že členské eh, že ve většině členských států dochází vlastně k zastavování nebo vlastně poklesu přirozeného přírůstu obyvatelstva a celá řada členských států je postupně jaksi nucena přijímat eh, zahraniční pracovníky, pak máme ty co strategii 2020 a podobně. Je to celá řada eh, různých aspektů a dále pak eh, co se týče finanční krize, je to, my tomu, tady se tomu říká, že to je takové to, to probuzení nebo takové to zvonění, kdy, že je velmi dlouho se eh, mělo za to, že stávající eh, systémy při připojištění problém vyřeší. Teď se ukazuje v souvislosti se hospodářskou krizí, že ono to není tak jednoduché, protože eh, Eh, jak si ta krize se odráží eh, v případě tedy obou eh, těch systémů penzí a k, tady se jedná o to, že v té dlouhodobější Eh, perspektivě, jestliže se navýší nezaměstnanost a především pokud bude delší období zvýšené nezaměstnanosti, tak to eh, komplikuje i eh, systémy financování stávajících, už, už nyní tedy stávajících důchodů. Pak jsme tady v zelené knize uvedli hlavní trendy. Já bych zvlášť chtěl zdůraznit v tomto výboru to, k čemu dochází v rámci reform. Řada států zavádí reformy jaksi za účelem zajištění udržitelnosti důchodů v souvislosti se stárnutím populace. Nicméně tyto reformy nezůstávají bez dopadů eh, na eh, výši důchodů. A když se podíváme na všechny ty tabulky a ilustrace, tak eh, tady vidíme, že reformy vedou k situaci, kdy po určitý počet let při zpívání do systému eh, a dochází k poklesu výše důchodů, eh, přestože se to tedy liší v jednotlivých členských zemích, nicméně eh, je tam patrný dopad a to samozřejmě je zase tématem také té zelené knihy, to znamená, jak toto Mm, se odráží. A jistě se shodneme v tom, že ne, neexistuje jediný způsob, jak zajistit eh, eh trvale udržitelnost. Eh, no to jsou, to jsou dvě strany jedné mince, jestliže má být důchod současně přiměřený, udržitelný a spolehlivý, tak je potřeba na to mm, k tomu přistupovat no, komplexně. Eh, systém, který bude absolutně udržitelný na základě toho, že budou důchody hodně nízké, také vlastně není udržitelný a e, to pak zase vyvíjí ještě větší tlak na, na e, to, to znamená, že je potřeba ten systém založit jako rozumný. Čili ta strana tedy vyplácení důchodů je také velice důležitá, jak je zdůrazněno e, v zelené knize. Takže eh, a nyní tedy těch 14 otázek, které klademe v Selené knize. Je tam poslední otázka týkající se eh, vládních evropských eh, penzijních politik, pak je tam celá řada otázek, které jde shrnout do takových tří oblastí. První čtyři otázky se týkají strategických aspektů penzijních politik. To se samozřejmě týká otázek, které nemá ve své kompetenci Evropská unie, ale členské státy. A když se podíváme na tyto čtyři strategické otázky, tak eh, vidíme nejenom tedy, jaké, eh, jaké politiky si představujete, ale jakým způsobem se domníváte, že může eh, k tomu přispět. A na konferenci v Liež třeba k té první otázce, co se týče, jak může EU podpořit úsilí a tak dále, tam je celá řada diskusí, tedy vede, vede se diskuse o tom, jak může Evropská unie, neříkám zavést standardy, ale jakým způsobem pomoci důchodovým systémům a minimálně aspoň definovat, jaký by, jaké by měly být minimální požadavky na takový důchodový systém. Samozřejmě ty systémy se v jednotlivých zemích hodně liší, ale to je takový příklad dvou otázek třeba tady, tedy jakou, jaká politická linie a jak EU může přispět. Eh, třetí otázka, ta se týká toho, jak vyvážit období, které lidé tráví v práci a v důchodu a v budoucnu, jak tomu bude a potom, jaké jsou různé alternativy, jako automatické a, a poloautomatické úpravy, hmm, e, například co do věku odchodu do důchodu a jakou úlohu může tady sehrát EU. E, Až čtvrtá obecná otázka souvisí se zaměstnaností, protože komise si je vědoma toho, že reformování eh, legislativy o důchodech je důležité, ale ono to také vysílá signály zaměstnavatelům a zaměstnancům, ale to není, to není všechno, protože penzijní systém musí být podpořen správnou politikou zaměstnanosti a, a je tu celá řada aspektů, eh, jako jsou pracovní podmínky pro eh, lidi, kteří pracují déle a tak dále, ale já nebudu zacházet do podrobností, abych tady nehovořil příliš dlouho. Jedná se tady hlavně o tu souvislost se zaměstnaností. A pak se dostáváme k eh, oblastem, které se týkají mobility. Mobilita nahlížená ze dvou stran za prvé je to mobilita penzijních fondů, což je jeden způsob pro lidi, jak, tedy způsob, jak podporovat mobilitu lidí. To znamená, pokud mají k dispozici penzijní systém, který je přeshraniční, tak jak má vypadat taková legislativa a druhá problematika tady tomuto výboru asi blížší, to znamená, jak zajistit, aby penzijní práva na důchod byly ehm, snáze dostupné osobám, které jsou mobilní. A v tomto kontextu doufáme, že také v rámci konzultací získáme nějaké návrhy o tom, jak mobilizovat nebo remobilizovat eh, tu přenositelnost tedy těch důchodových práv to je, myslím, téma velice důležité pro tento výbor i pro parlament obecně, který jaksi mm, naznačil směr, směr, kterým by bylo dobré jít, nicméně v radě zatím nedošlo k velkému pokroku v tomto směru, takže tady taky klademe otázky na toto téma. A pak je tady soubor otázek týkajících eh, se Mm, bezpečnosti nebo spolehlivosti důchodu. Tady si myslím, že se to hlavně hodně se vychází ze zkušenosti vyplývající z finanční krize. Já nebudu tady ta jednotlivá témata probírat jedno po druhém, ale jenom pár myšlenek. Za prvé, ty penzijní systémy se velice liší, především ta problematika fondů. Některé jsou regulované na úrovni EU, některé nejsou. A jedna otázka zní, zda je potřeba mít větší harmonizaci anebo aspoň systematičtější regulaci jednotlivých typů eh, penzijních fondů na úrovni EU? Tedy zda ano, a v tomto kontextu Zelená kniha také připomíná závazek G20 v této souvislosti. Dále pak, když se podíváme na penzijní fondy z pohledu běžného občana, třeba když se na to podívám já jako občan, tak nenutně rozumím 20, 30, 40 různým systémům eh, penzijních fondů a důchodového připojištění a podobně. I když třeba někdo je ekonom, ale někdo jiný zase těm produktům nerozumí. Takže bylo eh, je, eh, bude eh, potřeba jak si lépe vyvažovat eh, míru rizika a, a podobně a, a jak si výnosnosti těchto produktů. Má toto být nějak organizováno na evropské úrovni, má, jsou určitá očekávání tohoto druhu. Eh, a to především tedy v souvislosti s finančními trhy a s finanční krizí, která právě proběhla. Pak eh, jsou tady specifická témata úzce spojená s podílem eh, fondů na ekonomice a je to, z toho vyplývá ta otázka vyváženosti mezi bezpečností těch produktů a řízením rizik. To znamená, e, jsou případy, kde jak si to riziko nese zaměstnavatel, ale pokud je to riziko příliš veliké, tak pak zaměstnavatel jak si už z toho vycouvá. E, pak je tu řada otázek souvisejících s definovanějšími systémy, jako například celá problematika Solvency 2, jakým způsobem pravidla, která si Evropská unie stanovila v rámci eh, pojištění, do jaké míry by se měla aplikovat také na penzijní fondy. Zda by nebylo potřeba nějaké, nějaký dokumenty po solvenci také pro penzijní problematiku. To, je, to jsou všechno otevřená témata k diskusi a uvidíme, jaké, eh, jakou zpětnou vazbu získáme. A potom specifická záležitost, kterou se také mnozí z vás zabývali, je, co se stane, případě, že jak si ten přispívající zaměstnavatel zbankrotuje. Ono se to nestává každý den, ale když se to náhodou stane, tak je to velká věc a e, v letech 2008-2009 v řadě členských zemích k tomu došlo. To znamená, jestliže ten zaměstnavatel garantoval e, jaksi zaměstnanecký e, důchodový systém připojištění a zbankrotoval, tak jak toto tedy řešit. A konečně ještě se tady dotýkáme několika dalších otázek, které se v té diskuzi objevily teprve nedávno a které souvisejí s eh, tou eh, problematikou rizika, za to riziko má být jaksi více individuální, takzvané defaultní systémy. Zase o čem to je? Je to o té situaci, kdy ten jednotlivec se rozhoduje o tom, zda se zapojit do nějakého systému a jaké to riziko ponese, protože žádný zaměstnavatel nemůže mm, garantovat všechno, může garantovat něco, tedy jaká, jaké minimální informace ten pracovník potřebuje pro to, aby se mohl eh, kvalifikovaně rozhodnout a eh, tedy která ta e, řešení jsou e, relativně bezpečná. Já jsem slyšel, že, že neexistuje všechno ve všech zemích, ale mnohých letos existuje. Pak jsou tu e, ty potržené otázky, které nefigurují formou otázky v zelené knize, ale jsou zde zmíněné a sice co jsou teda ty neobvyklé penzijní systémy. Máme akceptovat všechno, co se nazve jako penze. Něčemu se tak říká, třeba je to podporováno nějak daňovým systémem členského státu a pokud ne, je, je to třeba nabídka, která jaksi typicky je pravidelnou platbou do konce života, je toto je důchod, je, nebo je to něco, co dostanu od okamžiku, kdy odcházím z aktivního života a dostávám nějaké pravidelné platby. A existuje celá řada produktů, které se nazývají penzemi, ale vlastně nemají tyto vlastnosti. A to jsou všechno otevřené otázky. Takže závěrem bych chtěl říci, že poslední otázka se týká budoucí koordinace a řízení e, penzijních systémů, která zůstává otevřená, je také předmětem kritiky novinářů a podobně. Ale otázka tedy zní, zda bychom neměli mít nějaký orgán pro dialog, který by zajišťoval ten holistický přístup, tak aby všichni aktéři eh, se mohli do té diskuse zapojit a pokračovat v dialogu o penzijní problematice, eh, včetně zástupců vlád, evropských institucí, parlamentu samozřejmě, eh, ekonomických subjektů, subjektů ECOSOC, sociální partneři a nesmíme zapomínat ani na občanskou společnost, spotřebitelské organizace. Tím bych asi skončil. Eh, konzultace budou končit 15. listopadu. Já vím, že to je hodně dlouhé, dlouhý termín, co se týče konzultací Evropské unie, je to krátké zase pro parlament, ale doufáme, že získáme nějaké eh, myšlenky s nepříliš velkým spožděním, tak abychom stihli tedy tyto termíny. Komise, eh, jak řekl Předseda komise má eh, tuto problematiku jako jednu ze svých priorit a pohled parlamentu je pro nás velice důležitý, takže se těšíme na to, co nám může parlament poradit. Děkuji. Dobrá, tak eh, náš druhý host nyní a potom eh, začneme rozpravu s kolegy, takže za OCDE pan, pan Whitehouse, který zareaguje na zelenou knihu komise a dá nám pohled určitého výzkumu a určitých úvah, které OCDE má k tomuto bodu. Máte slovo, pane Whitehouse. Pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, Uh, um, um, Já věřím tomu, že teď bylo vysvětleno, jak můžeme téma důchody rozdělit. A já se domnívám, že se to týká také mých zkušeností eh, z různých zemí, kde jsou také různé další organizace. Například v OECD, tam máme pracovní skupinu na soukromé důchody, dále sociální politiku, ale já bych chtěl říci, že bychom se měli zabývat tímto systémem jakožto celkem. Podporuji tedy vypracování mechanismů, abychom mohli tento systém posuzovat eh, jakožto celek, protože zde máme soukromé, kapitálově podporované systémy, které hrajou opravdu velkou roli pro příjem v důchodu. Já bych chtěl poblahopřát eh, k tomuto velice podnětnému dokumentu ty tři zásady, tedy udržitelnost, eh, přiměřenost a bezpečnost, to jsou tedy ty tři nejdůležitější pilíře. Pan Fischer tady o tom hovořil, jak si myslí, že udržitelnost a přiměřenost eh, je třeba chápat. Pak si myslím, že tady máme také určitou sociální neudržitelnost těchto systémů. Některé důchody jsou příliš dlo, drahé dlouhodobě a pak je třeba něco podniknout. Čím déle se to bude protahovat, tím horší to bude, protože lidé změní okamžitě své chování, pokud jde o jejich úspory a rozhodnutí o odchodu do důchodu. Já si myslím, že tady existuje velice důležité vyrovnání mezi přiměřeností a udržitelností to velice úzce spolu navzájem souvisí. Pan Fischer uřekl, že se v dokumentu sformuloval 14 otázek. Já je nebudu opakovat, ale první otázka měla by Evropská unie lépe definovat o tom, to, co je přiměřenost v této souvislosti. Moje odpověď na tuto otázku zní ano. Přiměřenost. To tedy znamená pro mnohé lidi různé chápání Dokud tedy máme opravdu ty nízké nulové důchody, tak to třeba nejsou přece přiměřené důchody. Někteří říkají, ale to, co potřebujeme, to je určitá sazba důchodová. Každý by měl mít určitý garantovaný příjem, který byl v souvis- by měl být v souvislosti s tím, kolik vydělával například 60%, někteří říkají 40% výdělku a jsou tedy různé názory na toto téma. Další tedy přístup té pracovní skupiny, kterou použili ve Velké Británii, bylo zeptat se obyvatelstva, upospořádat jakousi anketu. Lidé s nižšími příjmy nebo se středními příjmy by potom chtěli mít stejně peněz jako v době, kdy byli výdělečně činní. A lidé, kteří vydělávali mnohem méně, ti by chtěli mít mnohem více, více než tedy 40%. A potom tedy bylo řečeno, že někteří Eh, dokáží vyjít i s menším důchodem. Takže je třeba vypracovat určitý benchmark, co je to přiměřenost. Nejedná se tady jenom o to, abychom zamezili chudobě ve stáří, ale je třeba e, přizpůsobit se těm středním a vyšším příjmům. Podívejme se na tuto reformu. Pan Fischer říká, že tady máme asi čtyři různé skupiny. Dívali jsme se na to, jak vypadají individuální důchodové nároky v mnoha zemích, mezi nimi Německo, Rakousko, Portugalsko, dále ještě Japonsko a Turecko Turecko, ty tedy mají opravdu eh, velké škrty. Všechno to krácení se používá na všechny důchody bez ohledu na to, zda se jedná o vysoké či nízké příjmy. Pak jsou tady některé země, které vytvořily určité spojení mezi důchodem a mezi příjmem v době výdělečné činnosti. Polsko, Slovensko, Maďarsko, ty patří, ty patří do této skupiny. Tady je třeba něco změnit, změnit tedy tento poměr mezi důchodem a výdělky. Další definice tedy té přiměřenosti souvisí s tím generačně překračujícím přerozdělováním. Existují zde také dal, určité země, které mají eh, Eh, které tedy nízké příjmy vyjmuly z těchto tohoto krácení, například severské země a pak jsou zde ještě některé země, které zvýšily tyto nároky, například Belgie, Česká republika, Velká Británie. Tyto země se tedy pokoušely vyrovnat eh, nebo vyhnout se tomu určitému vyrovnávání tím, že posílili přerozdělování. Pak jsou zde také nároky, které zvyšily nízké příjmy. Když se podíváme na všechny iniciativy OECD a například Českou republiku a Nizozemí, tak eh, tady je například opravdu nízká eh, chudoba ve stáří méně než 4%, ale pak jsou zde další země, které vydávají hodně na, na eh, té, tyto důchody, například 7% v České republice, tam tedy je to průměru těch 4%. Můžeme to skombinovat nižší chudoba ve stáří a udržitelné eh, financování důchodů. To je možné. Další otázka, kterou chci zmínit, jak můžeme adekvátně definovat přiměřenost, anebo jak můžeme definovat udržitelnost. I tady je tomu tak, že to eh, lze vykládat různě a různé skupiny lidí si to různě vykládají. Je to opravdu takový vágní koncept. Já si myslím, že tady se musí ty země rozhodnout podle toho, kde chtějí mít vyšší důchody a jsou ochotné platit vyšší daně. A jiné musí uvažovat jinak. Je tady celá řada zemí, kde je o tom nutno vést diskuzi. V prezentaci pana Fischera byl takový názorný obrázek, který nám ukazoval, že tento systém eh, hraje, hraje důležitou roli, pokud jde o udržitelnost a ta přiměřenost ta se musí znovu dostat na pořadné. Když se podíváme na údaje z období před 30 lety, to není tak dlouho, tak tomu bylo tak, že ta míra chudoby ve stáří byla vyšší a já si myslím, že sociální politika za poslední léta to docela dobře zvládla a bojovala proti tomuto jevu. Jest, jestliže byl potom člověk starý, tak byl také chudý. Teď už to ale nebyl. Pokud jde o věk odchodu do důchodu a o jeho zvyšování, tak to je ta nejméně bolestivá cesta přizpůsobit se té delší době, kdy budou lidé výdělečně činní. Je to lepší, než zkracovat eh, důchody. V 19 členských zemích, které sáhly po tomto řešení, můžeme srovnávat. 62 let to bylo pro uh, muže a 60,8 pro ženy, ale od té doby byla tato hranice zvýšena. Existuje zde celá řada zemí, které již vydali zákon, které se zákony, které se týkají zvýšení odchodu do, věku odchodu do důchodu 64 pro muže například, anebo dokonce i 65 let. Eh, pravděpodobně nás čeká další zvyšování i v těch zemích, kde už byla tato hranice zvýšena, protože to nebude stačit pro to vyrovnání. S těmito vyššími hranicemi odchodu do důchodu budou muži pracovat déle o dva roky a ženy o 1,4 roky. Když se podíváme na tyto země, jak to vypadá tedy u mužů, například v Dánsku, v České republice, tam se zvyšuje věk od chodu do důchodu, tam došlo k určité stabilizaci, ale v Itálii dochází k určitému poklesu. Je tady dalších 14 zemí, kde zatím eh, ta zvýšená hranice eh, odchodu do důchodu nedrží krok eh, s očekáváním délky života. Samozřejmě určité země se rozhodly proto, aby se spojil důchod s očekáváním délky života. To se týká toho automatického mechanismu přizpůsobování například v Portugalsku, v Německu, v Maďarsku, ve Švédsku a také ve Slovensk- na Slovensku je to určitým tématem. Abych tedy eh, dospěl k určitému závěru. Chtěl bych poblahopřát k tomuto velice zajímavému dokumentu a velice se těším na to, jak budou eh, různí zúčastnění hráči reagovat na toto téma. OECD určitě může dobře přispět k analýze a k vypracování analytických dokumentů. Děkuji mnohokrát za obě prezentace, které byly velmi hodnotné a bohaté. A nejprve dám slovo paní zpravodajce, paní Oymenreuter, i když na našem pořadu jednání tento bod nebyl tak prezentován a ještě jsme vlastně nevyřešili kompetentnost s příslušným měrovým výborem a také jsme, připomínám, že jsme žádali, jak už to bylo jsme žádali tedy o to mít tento, tuto zprávu a já doufám, že to tak dopadne. Takže paní Omenreuten, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že opravdu by to bylo velmi dobré, kdybyste byla schopna nebo dokázala když to budeme projednávat jakožto sociální otázku, tak můžeme říci, že jsme tady dostatečně silní, abychom hájili naše zájmy. Můžeme také odevzdat příslušné stanovisko k tomuto návrhu. My bychom tedy byli skutečně vděční a společně bychom rádi spolupracovali. Tolik tedy moje první připomínka, druhá připomínka. Otázka důchodů, to je opravdu velice rozsáhlá otázka. A měli bychom si skutečně uh, dát na čas a měli bychom to opravdu podrobně zpracovat, protože v Evropě máme velké rozdíly. Já bych chtěl slíbit všem kolegyním a kolegům, že se pokusíme podle nejlepšího vědomí a svědomí spolupracovat. A jestliže někdo má konkrétní představu o této otázce, tak by měl opravdu předložit, abychom ji mohli zapracovat, protože by bylo škoda, kdybychom my, jakožto sociální výbor, skutečně skutečně dospěli k určité mm, směsce názorů a nemohli se pohnout z místa. My budeme tedy opravdu se snažit vyvinout společnou vizi pro sociální výbor. Paní předsedkyně, důchody, ty jsou opravdu velice důležité pro rozpočtovou politiku, ale i pro měnovou politiku. A hovořím-li o sociálním pozadí, tak mám na mysli nejenom tu skutečnost, že musí být ty důchody přiměřené, je třeba mít možnost z nich vyžít, ale samozřejmě je to otázka, která je čím dál tím naléhavější v současné společnosti a sice ten přiměřený životní standard starších lidí nesmí být financován na úkor mladších. Představte si například Rumunsko nebo Bulharsko. Tady samozřejmě máme potom na každého důchodce eh, dva pracující a tam jsou potom ty dávky opravdu velice vysoké. A ti, kteří musí jít později do důchodu, tak musí zohlednit také budoucí vývoj a sice stárnutí společnosti. To je třeba zohlednit. To tedy znamená, že naše systémy musí být založeny tak, aby i v budoucnu zahrnuli všechny zúčastněné, kteří by potom dostali příslušný důchod. Tolik tedy sociální aspekt. Pokud jde o rozpočtovou politiku, tak se dostávám také i k té měnové politice. To se samozřejmě spojuje s otázkou, zda Evropa může nějakým způsobem přispět k důchodové politice? Já si myslím, že Evropa může přispět opravdu podstatně. Já si myslím, že je třeba vytvořit mnohem větší mobilitu pro evropské občany. V jedné zemi budou třeba studovat, v jiné zemi potom pracovat. A potom tedy bude nárokovat nejenom státně koordinovaný důchod, ale samozřejmě potom i soukromé eh, důchodové pojištění. Měli bychom tedy stanovovat určité minimální sazby, které musí všechny členské státy splnit pro zajištění mobility. Nejedná se zde ovšem jenom o mobilitu, jedná se také o to, aby dobrovolně ty nároky na důchody ze z jednoho členského státu byly převedeny i do jiného členského státu. Bylo tady řečeno, že eh, důchodové nároky jsou v podstatě v časovém posunu mzdové nároky. Jedná se o tu převoditelnost, eh, která je tedy velice důležitá. Jestliže v určité zemi bydlíte, v jiné zemi potom chcete pracovat, tak si musíte položit tuto otázku. A s tím je samozřejmě spojena otázka, která se se týká celé řady zemí. To se týká také finanční politiky, ale i měnové politiky. Například tedy za deset let v Rumunsku musí být všechno sfinancováno ještě přes eh, tyto příspěvkové systémy a pokud tedy nebudou udělána žádná opatření, tak se situace nezmění. A samozřejmě, že další členské státy se musí zapojit, což by mohlo mít potom dopady i na stabilitu eura. Viděli jsme to například v Řecku. Věk odchodu do důchodu má také dopady na měnovou politiku, což ovšem neznamená, že důchodové systémy v celé Evropě musí být eh, sjednoceny, ale musíme se dohodnout na určitých společných normách a hodnotách a musíme si položit otázku, jak můžeme vytvořit tento systém tak, aby byl udržitelný. A to se týká také příslušných eh, eh, příjemců důchodů. My jsme tedy 2011 stanovili, že dojde ke společným kontrolám. To je velice dobré, že se Evropa stará o tyto otázky a že se s tím také vypořádá sociální výbor. A musíme mít neustále na zřeteli, že se o to stále jedná. Nesmíme se tomu bránit, jako například národní parlamenty, že by tvrdili, že jsou to jenom národní otázky, které nepřekračují hranice státu státu. Jak už bylo řečeno, jsem připraven k úzké spolupráci se všemi státy a doufám, že dostanu také pozitivní zprávu. Nyní paní Castex, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že výbor pro zaměstnanost bude tedy tím příslušným výborem, protože je potřeba mít také trochu lidský přístup, nejenom účetnický přístup k této otázce důchodu, což by mohl být případ výboru Ekon. Protože si myslím, že hranice přístupu, jak nám ji navrhuje komise, nebo ten přístup komise je spíš takový matematický a statistický jsou to matematické projekce, jako určité, prezentované jako určité předpoklady. Říct dnes, jaká bude míra, eh, poměr, jaký bude poměr mezi aktivním a, a nepracujícím obyvatelstvem v roce 2060, to je skutečně eh, jaksi výhled, to je, to je házení hrachu na zeď. Co se týče aktivní populace roku 2060, ti lidé se pomalu ještě nenarodili a nevíme, jak se potom eh, vlastně bude chovat míra porodnosti. Dnes jsme svědky spíš poklesu porodnosti, hlavně v nových členských státech a nejsme schopni tudíž dnes říci, zda ten pokles bude pokračovat anebo se, nebo prvorodičky stárnou, jak to vidíme třeba ve Francii, že odkládají vlastně ty děti. Čili to jsou eh, závěry k důchodovému systému, k těm výhledům, k těm předpokladům, to všechno se musí brát velmi opatrně. Stejně tak třeba, eh, stejně třeba eh, aktivní život tam o tom můžeme hovořit v poměru nebo ve vztahu k míře nezaměstnanosti nebo zaměstnanosti. Když se podíváme na nezaměstnanost dnes, vidíme, že máme eh, velké marže pro to, abychom zvýšili počet eh, aktivních, to říká to mladých, žen i seniorů. Je tedy potřeba vypracovat takzvaný důchodový scénář a postavit ho proti plné zaměstnanosti. E, také ta, ten čistě účetnický přístup, kdy se počítá vlastně počet e, důchodců z počtu zaměstnanců, kdy se počítá s tím, že by se důchody platily z jiných zdrojů než ze sociálních příspěvků které vlastně jsou vypočítány z mest. Do roku 2060 si můžeme představit, že na důchody bude přispívat část přidané hodnoty vytvářených, vytvářeného bohatství a o tom se v zelené knize nemluví. Myslím si, že jedna z těch hlavních kritik, kterou bych já viděla v té knize, je otázka životnosti a věku odchodu do důchodu. Evropská komise v jednotlivých zprávách zavedla mm, takzvaný ten termín aktivního životního cyklu a měla by to sama tudíž brát v úvahu tu flexibilitu odchodu do důchodu a tudíž tedy času nebo let na důchodového věku měla by mít eh, globální pohled na aktivní život, čili kolik eh, odpracujeme, ne kolik nám je let, ale kolik let celkově odpracujeme, jaký balík máme za sebou. To by se mělo odrazit v práci komise. Měla by mít určité představy nebo určité výhledy na základě eh, nových způsobů aktivního života, spojených hlavně s flexicurity jak tedy ta, ten aktivní život se vyvíjí i s těmi vlastně alternujícími zaměstnaností a nezaměstnaností. To jsou všechno věci, které by se měly prohloubit, protože lidé prožívají ty jednotlivé etapy života. A otázka je, jak budou moci financovat, jak nakonec budou moci počítat s nějakým důchodem. Pak je tu otázka životnosti, tedy délky života, pardon. To je vždycky otázka, která mě překvapuje, protože se tady tváříme, že automaticky, pravidelně eh, se prodlužuje lidský život. A já si myslím, že bychom měli prohloubit naše znalosti o, o délce života člověka. To by také mohl být příspěvek Evropské komise. Co tím chci říci? Délka života pro koho? Jak se mění délka života podle toho, jak obtížnou práci kdo vykonává? Které druhy práce snižují délku života? Jaká je délka života pro někoho, kdo přestane pracovat v 60 letech a jaká pro někoho, kdo jako skončí v práci v 65 letech a pro někoho, kdo do, do, do důchodu v 67 letech, protože my víme velmi dobře, ta práce mezi 55. a 65. rokem daleko víc ovlivňuje délku života, než když se pracuje mezi 20 a 30 lety aktivního života. Čili já si myslím, že ten problém musíme skutečně eh, velmi detailně probrat, abychom měli realistické návrhy. Merci. Madame Turinen, puis Monsieur Děkuji, paní Turinen a pak paní Cofferati. Ano, děkuji. Já se domnívám, že to bylo zajímavé čtení. Tady ta zelená kniha eh, komise. Oni tady kladou řadu relevantních a zajímavých otázek pro budoucnost. A jak to říkala zpravodajka, je tady celá eh, řada oblastí společného zájmu, které bychom měli řešit na evropské úrovni. A domnívám se, že tady opravdu cílem je definovat roli Evropské unie eh, v souvislosti s tímto tématem a jakou přidanou hodnotu Evropská unie může přinést pro budoucnost důchodů, co se týče mobility, eh, flexibility i národních rozdílností, protože my tady nes, nesmíme jaksi narušit to, co funguje v současné době. Za druhé, ta zelená kniha eh, má mnoho dobrých um, otázek týkajících se udržitelnosti. Myslím, že možná málo se zabývá otázkou lepší pracovní příležitosti, dělby práce a jaké toto může mít dopady. Protože se nezabýváme tím, co to může přinášet také eh, eh, pro ekonomiku a pro životní úroveň. Čili to bych chtělo také ještě se na to zaměřit. Dále flexibilní důchody, individuální přístup na základě jednotlivých individuálních situací, to je důležité. Třeba někdo pracuje celý život a v 55 je vyřízený, ale někdo třeba pracuje do 75 a je to zcela individuální, eh, záleží taky na jak které práci. Moje otázka na adresu komise je, jak si představujete roli tohoto parlamentu, jestliže jste stanovili tak brzký termín? Vy jste to zmiňoval do určité míry, ale přece jen takto důležité téma, tam bychom opravdu potřebovali více času, abychom na to mohli pracovat společně. Druhá otázka se týká zpravodajky. Bylo by zajímavé mm, se tímto zabývat, protože ty mm, kompetence jsou velice e, omezené na nárovní úrovni, co znamená je, e, najít nějakou tu souvislost s Evropským parlamentem v duchu eh, Lisabonské smlouvy, tam zapojit víc parlament, jestli tím bychom se mohli zabývat tady ve výboru. A těším se na tu diskuzi, je to rozhodně velmi důležité pro budoucnost ekonomiky i sociální soudržnosti. A nyní pan Koferaty, potom pan Oury. Děkuji, paní předsedkyně. Já považuji za mimořádně důležité že se v zelené knize zabýváme důchody. Já si myslím, že je to opravdu citlivá otázka nejenom dnes, ale i v budoucnosti. A je opravdu velice obtížné tento problém nahlédnout správným způsobem a vzít ho ze správného konce, protože ty systémy v jednotlivých členských státech jsou rozdílné. To je spojeno také se sociální historií různých členských států. Jde tedy o to, aby tato evoluce systému, která tedy má zajistit stáří, byla v budoucnu srovnána. Srovnat ty důchody v budoucnu je sice nutné, ale objektivně nahlíženo je to velice obtížné a proto považuji za docela oprávněné, že komise zdůrazňuje udržitelnost spojenou s přiměřeností, protože velice často jsou obě tyto složky posuzovány odděleně a pak dochází dochází k určitým nevyváženostem, především pokud jde o sociální výdaje. a jiné aspekty na straně druhé. Je velice obtížné rozešit tyto Eh, protiklady a není žádnou náhodou, že otázka nyní, že komise nyní sformulovala pouze otázky a chtěla by na ně získat odpovědi. Já bych to chtěl problat jenom exemplárně na základě jednotlivých aspektů. Hovoříme-li o zaměstnanosti, musíme také zohlednit tu skutečnost, že je to indikátor, který se velice rychle vyvíjí a mění. Dnes tedy uprostřed závažné hospodářské krize bude samozřejmě tento systém mnohem akutnější, nežli tomu bylo před několika málo lety. Na straně druhé tady máme ale s eh, delší očekávanou délku života a to vede samozřejmě také k změnám v poměru mezi vyplácenými obnosy během výdělečné činnosti a potom nároky když se tedy posunuje odcho- věk odchodu do důchodu. Já si myslím, že bychom neměli vypracovávat žádné drastické závěry. Musíme si tady ponechat určitý manévrovací prostor Musíme zohlednit také velice důležitý aspekt, což je tedy práce na černo, která teda vede k tomu, že se hodně příspěvků do sociálních systémů v podstatě ztrácí. A práce na černo, ta v posledních letech vzrostla. V různých členských státech je ten vývoj rozdílný, ale negativní dopady to má všude a mělo by to být tedy vyčísleno. A proto tedy považuji za důležité, aby Nejenom bylo zohledněno to posunutí, eh, které je spojeno s delší očekávanou délkou života, ale také je třeba prověřit otázku, jak dalece by potom ty příspěvky mohly být financovány. Mnohé systémy tedy přešly na kapitálové financování. Jestliže ovšem ale budoucnost bude záležet na tom, jak bude vypadat eh, vlastně ten fondový systém, tak musíme také zohlednit tu skutečnost, že veřejné systémy už nebudou schopny zaručit přiměřenost. Proto potřebujeme tedy ty tři pilíře. Potřebujeme veřejné zabezpečení, soukromý pilíř a potom samozřejmě ten fondový systém. Musíme tady vycházet z určitého podílu mzdy která musí odpovídat eh, také kolektivním eh, smlouvám a pak bychom měli vytvořit také pobídky pro možný třetí pilíř, který považují za velice důležitý a sice eh, soukromé úspory na důchod. Jestliže tedy někdo například se osobně rozhodne proto, že chce využívat ještě dalších uh, výhod, tak samozřejmě je možno podpořit tento postup i daňovými podbítka, pobítkami. Některé státy už na tom pracují. Dále mobilita, o tom už tady bylo mnohé řečeno, ale mobilita vypadá dneska jinak, než tomu bylo před několika málo lety. Jde tady tedy nejenom o mobilitu evropských občanů. Máme tady co dočinění i s mobilitou osob ze třetích států a to v čím dál tím větší míře. Tyto osoby pracují v Evropské unii a na důchod se chtějí vrátit do své vlasti a chtějí samozřejmě z toho důchodového systému eh, mít možnost odnést si ty příspěvky, aby mohli tedy platit příspěvky majetky ve své vlasti a počet těchto osob eh, vzrůstá. Když se nezmění dnešní demografický vývoj, tak za 20, za 30 let to bude mít opravdu velké dopady. Musíme zohlednit, jaké názory, eh, nároky tady tedy ty osoby budou mít. Musíme zohlednit také příslušná opatření, která budou ukazovat své dopady za 20 až 30 let což je řečeno také eh, ve spojitosti s prací gastarbeiterů. Samozřejmě, že tyto osoby nechtějí všechny zůstat v té zemi, kde pracovali, ale chtějí se vrátit do vlasti. A pak samozřejmě je třeba zohlednit jejich nároky na důchod, protože eh, přispívali také do tohoto systému. Pan, Pan Ori? okay. köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Děkuji, paní předsedkyně. Je to skutečně bohatý materiál k přemýšlení, ta zelená kniha. Všem jak um, toto uh, zelená kniha i ty otázky vedou, zase vyvolávají další otázky. A Eh, ten účetnický systém eh, je založený z části na evropské tradici, z části na eh, té bismarkovském, na tom bismarkovském systému nebo románském systému a je kombinaci těch. A proč obecně máme tedy různé přístupy k problematice životní úrovně a eh, a důchodu, ať už se jedná o systémy amerického typu, latinoamerického typu a nebo jiné. Můžeme k tomu systému přistupovat daleko kreativnějším způsobem. Kombinovat uh, eh, dichotomichy, přispět zpívání a vysokého věku a kombinovat otázky a odpovědi a návrhy, ale jsou také další možnosti, jako je spolufinancování eh, zdaní, eh, příspěvky. Když se podíváme na eh, příspěvky a stárnutí, tak to se týká těch, kteří jaksi pracují legálně a stále přispívají do systému. některé evropské státy mají velmi nízkou míru zaměstnanosti. A pak je otázka, zda taková logika funguje, jestliže vezmeme v úvahu práci na černo, která třeba je různě zastoupená v různých členských zemích. A musíme si uvědomit, že to není jenom proces demografický, ale že bude narůstat Eh, počet těch, kteří budou velmi málo přispívat na veřejné výdaje. A penzijní systémy. To je jeden taky z těch problémů. Nedomnívám se, že by bylo samou sebou, že to je jediný přístup, nebo že by se nutně musela zvyšovat buď od, věk odchodu do důchodu, anebo Eh, výše příspěvků do systému. Tento mm, účetnický systém právě nebere v úvahu jiné, jiná sociální rizika v případě změny penzijních systémů. Onehdy ve Francii proběhla veliká demonstrace v dalších členských zemích. Mm, bude taky potřeba se e, připravit na to, že reformování eh, určitého aspektu systému bude vyžado, vyvolá tedy velikou reakci eh, společnosti a já vítám prezentace, které tady říkají, že je na čase eh, uspořádat velkou konferenci kde se budou projednávat nejenom otázky životního prostředí, ale všichni vlastně aktéři se eh, sejdou a, a řeknou si, jak si ta situace není udržitelná a eh, jednotlivé přístupy se příliš liší. A další například problém je, že asi 14 členských států Unie diskutuje nebo se zabývá otázkou rozpočtového, rozpočtových deficitů a e, jejich dopadů na různé penzijní systémy. Tedy chci tím říci, že některé z novějších členských států e, měly jaksi mezi podmínkami přistoupení že zreformují ten stávající průběžný systém financování a zavedou e, systémy fondové a u toho průběžného e, systému, že tedy nebude součástí, že nebude zvětšovat mm, deficit veřejných rozpočtů. A to je to, co vlastně mění trochu ten systém již jako takový a je to skutečně velice aktuální téma. Kromě toho, hospodářská krize ještě zhoršuje podmínky pro dosažení kompromisu. Co se týče penzijního věku odchodu do důchodu, je o tom řeč v, například v programu EPP, eh, je tam řeč o flexibilním věku pro odchod do důchodu v porovnání tedy s jinými systémy, jak, že se ten člověk může rozhodnout jít do důchodu dříve a pobírat nižší důchod nebo odejít později a pobírat více, což je určitá forma tedy vyvážení tedy těch dvou možností. Rodinná politika a další politiky mají vliv na efektivnost takovýchto systémů. A o tom tady taky nebyla řeč. Čili zdá se mi, že existuje mnoho otevřených otázek a ještě mnoho dalších vyvstane a, a připojí se k těm, které komise již položila. Tedy já podporuji to, co již bylo řečeno v parlamentu, a sice, že takovéto konzultace, které v současné době probíhají. A eh, do 15. listopadu je potřeba předložit návrhy. Ono, to období je krátké, ale my v EPP bychom chtěli uspořádat slyšení na počátku prosince na toto téma a navrhuji pro nás a pro tento výbor také, jestli by nebylo možné prodloužit ten termín tak, aby bylo možné také rozšířit rozsah těch konzultací. A abychom se mohli aktivně zapojit do dalších kroků. Děkuji. Děkuji, paní Jaslovecká, potom paní Kuc. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem spíš na straně těch optimistů, takže si myslím, že náš výbor určitě ten závod vyhraje. A budeme tedy diskutovat o té zelené knize ve věci my. Co se týče zelené knihy samotné, tam, kde se hovoří o stárnutí obyvatelstva v Evropě, se nehovoří o poklesu porodnosti. A mně se zdá, že by to bylo důležité, že to fungování důchodového systému, hlavně když mluvím o smíšeném eh, systému, či, nebo přerozdělování, je otázka mezigenerační, takže otázka porodnosti je opravdu zásadní. A další bod, zaměstnavatelnost, mně se zdá, že se tady moc nehovoří o nerovnosti v pohlaví a nabití práva na důchod ze strany osob, které omezují, které nepracují tolik, nerozvíjejí svoji kariéru, protože se věnují rodině. Zdá se mi nespravedlivé ostatně, že ženy často pobírají nižší důchod protože prostě se věnují rodiny a rodí děti. Takže si myslím, že to je také otázka k rozpracování. Další otázka, která mě znepokojuje, je otázka přiměřeného důchodu, protože já mám pocit, že tady se více hovoří o praxi než o skutečných právech, která by se měla získat během pracovního období. No a poslední bod. Zdá se mi, že by bylo dobré zvolit metodiku stejnou ve všech členských státech, abychom dokázali objektivně hodnotit důchodové systémy ve všech členských státech. A myslím si, že by se to mělo týkat všech věkových kategorií, i těch, co jsou na počátku své pracovní kariéry. A domnívám se také, že by bylo dobré e, zpřísnit sankce EU vůči těm zemím, které provádějí důchodové reformy a zároveň zvětšují své státní deficity. Myslím si, že důsledky důchodových reform by měly přispět ke snížení státního deficitu. Myslím si, že evropské instituce by měly takové státy postihovat přísněji. Děkuji, paní Martin elnök asszony én is azt gondolom hogy itt sok sok időre van még szükség eh, amíg egy olyan árny. A, děkuji paní předsedkyně. Já se taky domnívám, že potřebujeme mnoho času pro to, abychom v tom měli jasnou a abychom mohli rozhodovat. Ten dokument je velmi dobrý, obsahuje velmi mnoho eh, myšlenek, mnoho jich tam taky chybí a každý se snaží soustředit na vhodnou rovnováhu, každý se snaží formulovat určité pochybnosti a myslím si, že uprostřed krize, kdy je velice těžké udržet penzijní systém v chodu, je velmi těžké také um, přijímat přiměřená rozhodnutí. A mnoho lidí se nás snaží upozornit, abychom tak nečinili. Významnou charakteristikou systému důchodů by měla být spolehlivost a stabilita. A to úzce souvisí e, s ochotou lidí do systému přispívat. Je důležité soustředit se na solidaritu mezi generacemi, a toto bychom měli jaksi vyzdvihnout. Velmi často se snažíme soustředit na řešení, která zapomínají na dobrovolné penzijní připojištění. Na to se trochu zapomíná. To je, je velice důležité mít rovnováhu mezi generacemi, další rovnováhu mezi eh, aktivní populací a důchodci. A další důležité dilema se týká nalezení přiměřených řešení, která by pomohla soudržnosti ve společnosti. Je důležité soustředit se na, také na různá rizika, nejenom na rizika stárnutí. A Často hovoříme o nárůstu eh, věku odchodu do důchodu, ale také víme, že se musíme soustředit i na jiné problémy, nejenom na otázky zdraví, ale také eh, otázky udržení si práci. Další důležitá oblast se týká informací. My musíme všechny informovat, musíme vytvořit informační centrum, které bude poskytovat správné informace. A domnívám se, že ještě máme daleko k harmonizovanému systému důchodů v Evropě a je důležité zajistit monitorování a spolupráci mezi členskými státy. Děkuji. Paní Harking a pan Kastler. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná, protože tady mnoho názorů už zaznělo. Já také doufám, že eh, bude náš výbor příslušný pro tuto otázku, protože je to zrovna tak otázka sociální, jako měnová, finanční, ještě více, jak říkali kolegové, důchody jsou důchody a musíme na ně pohlížet z tohoto pohledu. Spravodajka říkala, že jak si tam budeme jednotní. Ono je to samozřejmě velice složité téma. Co se týče role EU, mnozí to tady říkali, že řeč o mobilitě, převoditelnosti a tak dále. Také to může mít dopady na stabilitu měnu, to jsou nedávné výzvy, které se objevily, ale taky musíme uznat, Nicméně se je ta demografická stránka věci opravdu významné téma a to v tom se domníváme, že EU může sehrát důležitou roli. A co se týče přidané hodnoty ze strany EU, já jsem si zelenou knihu přečetla a měla jsem na mysli dvě věci za prvé, jak jako parlament můžeme do té diskuze přispět a za druhé, jak může veřejnost eh, reagovat v konzultacích. Je to opravdu velmi dobře sepsané, ty otázky jsou dobře formulované a pro občany a mnoho nevládních organizací tato zelená kniha a ten proces konzultací bude velice eh, náročný. Já nechci kritizovat, ale myslím si, že <clears throat> Ovšem, pokud někdo není expert a nemá expertní znalosti, tak nebude schopen odpovědět na tyto otázky, tak aby to dávalo smysl. Takže se domnívám v tomto kontextu, podobně jako všichni, kdo tady mluvili, že je opravdu potřeba na to mít víc času hovořím, eh, mám na mysli sebe, mám na mysli nevládní organizace, potřebujeme prostě víc času. Dále, co se týče udržitelnosti, tady Jednu myšlenku tady jsme slyšeli, že a, a péče formální a neformální, jak si se to tam vyvíjejí ty poměry. A my se musíme soustředit také na ty neformální a mnoho lidí, kteří se zapojují do neformální péče, tak mají jak se být započtením do pracovních síly, eh, protože eh, nemohou vlastně z důvodu té neformální péče, kterou poskytují členům rodiny, nemaj, nezískávají nárok na důchod. Čili je potřeba podporovat eh, jaksi neformální pečovatele. Kolegové z OECD říkali, a to je možná pro mě nejzajímavější, když je řeč o Eh, přerozdělení, no, aspektu přerozdělení důchodů. A to si myslíme, že to vyvolá velké diskuse a to bude určitě, já se ráda do ní zapojím. A ještě dva body stručně. Komise hovořila o implementaci směrnice Solvency. Eh, já se domnívám, že to je oblast, kde lze činit návrhy a Eh, pak tady byla řeč o zvyšování věku do důchodu, od, odchodu do důchodu ve Francii, ale například v Irsku desítky tisíc lidí vyrazili do ulic, eh, když byla řeč o podobném tématu a já se, se obávám, že to nebude tedy jenom ve Francii, ale že to bude ve všech členských státech hm, ty demonstrace. A k otázce 12, která hovoří o informacích o penzijních produktech, standardizaci a podobně. Já neznám odpověď na tuto otázku, ale instinktivně bych řekla ano, ale uvidíme, co si o tom myslí komise. Pan Kessler. Děkuji. Chtěl bych eh, říci, že téma bezpečné důchody je téma, které je podle názoru nás všech velice důležité a my ho potřebujeme jako příslušné téma do našeho výboru. Já bych chtěl zmínit dva body nebo připojit dva body, protože samozřejmě o tom byly už velké diskuze nejenom ve výboru, ale i mimo něj parlamentu a i v ostatních výborech. Jednak je to otázka, která je nevyhnutelně opakovaně kladená kde začíná vlastně naše příslušnost a kde přestává. To bude určitě jeden z hlavních diskuzních bodů. Já si myslím, že to je určitě bod, který překračuje hranice jednotlivých stran a my si tuto otázku můžeme položit. Já proto myslím, že je důležité, jak tady řekl i jeden kolega, abychom kladli otázky, které se týkají šedých zón, které, eh, s kterými jsme také konfrontováni. Hovoříme-li o práci na černo, tak to je určitě problém pro všechny země, protože tady není dostatečný koncensus a bez něj se neobejdeme. A samozřejmě i e, potom propouštění v různých systémech. Když myslím na Německo, tak je tento systém financován kompletně zaměstnanci, ale na druhé straně si musíme položit otázku, jak budeme zacházet s těmi důchody, které jsou rovněž financovány průběžně, ale Musíme si položit otázku, že je třeba položit na, eh, vytvořit názor i v ostatních členských zemích. Pro mě je to rozhodující otázka. Zda mohu v budoucnu když nedosáhnu určité věkové hranice, mohu mít nárok tedy na důchod příspěvku, i když budu pracovat v nějaké jiné zemi, kde nastoupím do nového zaměstnání. Byl, tady jsem velice vděčen za tyto aspekty, které komise také zmínila. Tady se určitě nejedná o konsensus, který bychom tady předem měli, ale musíme se o to snažit, abychom ho dosáhli. My samozřejmě pořád hovoříme o větší mobilitě světě, aby samozřejmě mohli lidé studovat v jiné zemi a v jiné zemi pracovat, kdyby třeba nedostali smlouvu nebo zaměstnání v té zemi, kde vystudovali. Já si myslím, že je to tedy velice důležité, abychom tyto body do diskuze zahrnuli. A tím tedy spěj ke konci. Velice důležité je, aby tedy eh, současný stav byl na jedné straně, pokud jde o ty, kteří pracují zatím a ti, kteří už mohou mít nějaké důchodové nároky. Určitě se musíme velice rychle dostat do systému, který bude průběžně financován. Z části tedy jsou to bude soukromé financování, z druhé strany to bude také státní nebo podnikové financování a musíme zcela jasně formulovat ty tři pilíře. Ty nám musí být jasné, jak už tady bylo řečeno. To jsou možnosti, které v Evropě máme a musíme si je detailně ještě vysvětlit. Já si myslím, že v našem výboru a také ve zprávách o tom musíme hovořit, protože je to velice důležitý bod a jsem napět, jak se o tom bude diskutovat. Paní Kaster, ale jenom na minutu, protože jsme už o čtvrt hodiny přetahli tento bod na pořadu jednání. Prosím stručně. Nella traduzione ho dato un altro nome. E vorrei dire molto brevemente... Slyšela jsem jiné jméno, promiňte. Já jsem chtěla učinit dvě, tři poznámky. Ta diskuse, která proběhla, ukázala, že je opravdu potřeba mít globální přístup a brát v úvahu sociální, hospodářské, zaměstnanecké aspekty. Takže je naprosto jisté, že by se náš výbor měl stát příslušným v této věci, v této zprávě. Další věc. Zelená kniha je velmi zajímavá, velmi bohatá a domnívám se, že je tu problém s harmonogramem, protože opravdu nemáme moc času, abychom se věnovali všem bodům a odpověděli na všechny otázky. A nebudeme mít čas to prostě spolu řešit. Už to tady bylo několikrát řečeno kolega, kolegy, zejména panem Koferatem, jsou tady určité výzvy, které máme před sebou a také musíme pochopit, že všechny důchodové systémy obecně mají mm, tendenci přecházet od eh, průběžného fondovému a to by mohlo vést k určitému zhoršení může to, další, další bod je, že tu je třeba mm, nedostatečná zaměstnanost pro v řadách mladých a musí se prostě také brát v úvahu přístupnost eh, genera, mladých generací. Je potřeba mít eh, systém to takový co nejpružnější, protože trh práce je Eh, skutečně pružný a je potřeba to všechno brát v úvahu. Takže mně se zdá, že některé kapitoly jsou příliš neutrální v, zelené knize, zejména tedy ta eh, nutnost eh, zbližová harmonizování, zbližování těch režimů. když se podíváme na jednotlivé země, vidíme, že je spousta důchodových systémů, které jsou pro ženy méně výhodné eh, pro dobu stáří. Prostě často jsou důchody nižší z důvodu nižších příjmů. A oni skutečně riskují, jim hrozí, že jsou, se stanou těmi lidmi, která, které léta, kteří léta přispívali, ale nebude to stačit na slušný důchod. Čili je se samozřejmě také otázka sladění rodinného a pracovního života. A jak už to řekl pan Koferaty, úplně jsme zapomněli na otázku e, imigrantů. Ne, nezlobte se, už opravdu máme málo času. Já ještě ale přidám sama dvě, dva, tři body do této diskuse. Chápu, že všichni vystupující si dělají starost s tou lhůtou s to s tím eh, harmonogramem. Pokud chcete k nám eh, vůči nám postupovat seriózně, tak 15. listopad není realistický, takže vás jménem výboru žádám o odsun eh, tohoto data, jinak parlament nebude moc nic říci. Každopádně potřebujeme dobré stanovisko k tak složité věci a pokud tedy o něj stojíte, tak to takto nepůjde. Co se týče tedy konfliktu jaksi příslušnosti, já jsem slyšela všechny výbory, které každý hájí svoji, své postavení, co vyslat tedy občanům, paralelismus s tím, co se děje v Evropské komisi a členských státech, ale lepší, než mít dva paralelní jaksi, hlasy, tak je lepší asi v tomto bodě propojit tu práce, co se týče e, příslušnosti e, zprávu zpracovala paní Riemenreuten, takže doufám, že e, přesvědčíte své kolegy v výboru hospodářském. U těch jednotlivých otázek, které tady byly řečeny, bych zdůraznila jednu, která osvětluje trošku tento složitost formulací a obsahu. A to je otázka 13. Měla by Evropská komise eh, vyvinout společný přístup k základním možnostem účasti ve výběru v oblasti investic? To je asi zásadní otázka a nemáme bohužel moc času, takže se k tomu musíme vrátit. Já bych ráda, abychom získali určité základní informace, podklady k tomu, co definujeme jako evropský přístup. Ale jsou také rozdíly mezi evropskou, mezi tedy státy Evropské unie a tam tady musí být určitě jiný přístup, jiná strategie. Tady je přece spousta nerovností v demografickém smyslu slova. Proč tedy se přemýšlí o evropském přístupu této otázce a ne minimálního příjmu, toho, toho Prahu, minimálního důchodu, stanovení, společného stanovení těch kritérií obtížnosti práce a důchodový, pardon, daňových e, systémů, tedy jak podporovat financování důchodů. Potom, proč se dívat na dopady krize jenom z hlediska, nebo hlavně z hlediska Eh, přežití státních financí a jejich další účinnosti a ne třeba právě taky z pohledu těch eh, důchodů a eh, průběžného kapitálového důchodu. Potom tu máme, tu máme fondu, pardon, potom tu máme samozřejmě otázku rozdílu mezi pohlavími. Čili to je věc, která by měla existovat všechno lépe vypracovaná. Potom vím, e, není to hlavní téma té knihy, ale říkám si, když takovou úvahu už zahajujeme trošku transversálně, možná by byla e, to měla vzniknout otázka e, kolektivních úspor a jejich investování to je celá řada otázek, u kterých eh, se ještě do budoucna zastavíme, tím jsem si jista. Už máme opravdu velmi málo času na uzavření této debaty a jsem si vědoma, že to je málo, málo času, takže dám opravdu dvě minuty každému našemu hostovi, aby uzavřeli tuto diskis, diskusi, aby nám řekli jenom to základní, co, co nejdůležitějšího si zapamatovali z našich rozhovorů a určitě za námi zase mohou přijít a můžeme rozvinout tuto debatu eh, nad zprávou paní, on, on mi, paní Reuter. Pane Fischere, možná co vás zaujalo nejvíce? Můžeme počítat za prvé tedy s odkladem toho data 15. listopadu, protože do té doby určitě Evropský parlament nevypracuje seriózně odpovědi ale máte jenom dvě minuty. Máme ještě jeden důležitý bod před sebou. Uh, Děkuji. Já se obávám, že nemohu přímo odpovědět na vaši otázku. To není rozhodnutí, které bych já měl pod kontrolou. Um, mm, domníváme se, že uh, tato, eh, tento termín není tak krátký v porovnání s jinými, nicméně vezmeme eh, v úvahu vaše eh, obavy a pokusím se, jak si já to budu tlumočit. Rád bych řekl, že ta diskuse mi připadala velice zajímavá. Zazněla tady řada důležitých otázek. Nejsem si jist, že by o tom zelená kniha nehovořila, ale Ně, eh, zapsal jsem si některé eh, ty otázky a pochybnosti, otázku šedé ekonomiky a podobně. Eh, čili to jsou věci, které tam zřejmě nejsou. Problematika rodinné politiky a péče v rodině, to jsou nepochybně relevantní otázky a jsou důležité pro budoucnost penzijních systémů. Také jsem si zapsal otázky kompetencí a přidané hodnoty Evropské unie. Přesně, my nechceme jenom rozšiřovat eh, kompetence Evropské unie eh, eh, jen tak, ale je to proto, aby, abychom mohli pomoci členským státům v jejich penzijních politikách. Obávám se, že zatím nemohu říct již příliš mnoho více a jsme rozhodně připraveni pomoci parlamentu v jeho práci a doufám, že budeme mít dobrou spolupráci a jsme tedy k tomu připraveni. A těším se na zajímavou diskusi, na zak- také po té, co jsem vyslechl dneska, protože je tu celá řada relevantních otázek, které určitě se jaksi zapojí zajímavě. Děkuji. Co se týče těch čtyř měsíců konzultací, které jste zmiňoval, že čtyři měsíce stačí, tak měsíc z toho byly prázdniny, tak a kromě toho, tedy komisař by měl přijít za námi na naší příští schůzi výboru, tak budeme mít příležitost se ho zeptat přímo, zda by bylo možno ten termín prodloužit. Pane Whitehouse, prosím, máte také zase dvě minuty. Já se necítím kompetentní eh, komentovat práci komise. Já bych řekl jenom tolik. V rámci OECD se pracujeme na zprávě o důchodech v zemích OECD. Ten text bude publikovaný v prosinci a bude tam zvláštní jaksi kategorie týkající se důchodového věku, změn průměrné délky života a těch eh, především změn v eh, očekávaných změn průměrné délky života a eh, kromě toho členské státy reformují své systémy a teď některé zavádí automatické upravování věku odchodu do důchodu podle průměrné délky života. Pak tam bude celá, celý soubor týkající se žen, Eh, a, a důchodů a důchodů mužů a pak jsou tam otázky um, žen, které eh, eh, jak si třeba měli různě dlouhou délku aktivního života zaměstnání a jakým způsobem je možné jak si měnit role žen a mužů v našich ekonomikách a to jsou, to jsou všechno témata, která budou jistě velmi zajímavá. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je to vlastně taková první, takové první kolečko, první výměna názoru. Ještě paní zpravodajka, ale prosím velmi stručně. Ano, já to chápu. Chápu. Ehm, Za prvé, je mi tady nápadná jedna věc. Mnozí z řečníků, nebo skoro každý řečník, nakousli různé otázky, které mají co dočinění s aspekty země, kterou zastávají. Proto je tedy nezbytné, abychom měli více času na projednání těch otázek zde ve výboru a také pro diskuzi, kterou potom povedou jednotliví poslanci. Já si myslím, že je třeba udělat jednoznačnou výpověď Potom tedy k otázce pohlaví. Tady tedy samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že ženy a důchody to je určitá otázka, která po, posunula Evropu už dál. Evropský soudní dvůr uznal, že nároky na důchod jsou jenom vlastně posunuté mzdové nároky a ženy mají také nárok na příslušné zabezpečení, že tedy mohou mít také nároky na důchody svých partnerů, protože také musí mít nárok i v případě, že pracovali jenom na částečný úvazek. Dříve tomu tak nebylo, ale na základě rozhodnutí Evropské Evropského soudního soudu a i v mé zemi, v Holandsku, se tedy již mnohé v tomto smyslu odehrálo. Takže tyto otázky musíme vyřešit a musíme zohlednit, aby to nebylo jenom otázkou, která bude řešena na národní úrovni. Pak bychom tady samozřejmě museli mít další extra kapitolu národní otázky, tedy evropský kurz, jaká je situace dneska, jak se situace bude vyvíjet, co je v příslušnosti evropských orgánů a co v příslušnosti národních. No, děkuji moc krát. Já si myslím, že při příští schůzi našeho výboru si probereme to rozdělení úkolů s výborem Econ a děkuji moc krát našim dvěma hostům. Já si dovedu představit, že ta, tato cvičení vlastně odpovědí a otázek je trošku frustrující, ale doufám, že jste si poznamenali alespoň to nejzásadnější, co zajímá naše členy. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na programu, to je Bod 10. Zlepšení eh, rámce zprávy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně. Děkuji tlumočníkům za 10 minut navíc a dám slovo panu zpravodajovi, panu Davidu Kazovi, který zpra, eh, eh, zpracovává stanovisko pro Ekon, kde je zpravodajem pan Faja. Máte slovo. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní zpravodajko. Paní předsedkyně, pardon. A zkusím to vzít opravdu velmi stručně. Jak víte, zpráva Ekonu se eh, týká té hospodářské zprávy v Unii. Stanovisko, které bylo sepsáno, se snaží doprovodit ta eh, doporučení z hlediska zaměstnaneckých pohledů, z hlediska zaměstnanosti. Děkuji také stínovým zpravodajům, měli jsme spolu spoustu nápadů, ale bohužel musíme být velmi struční eh, k, jednotlivým eh, bodům, k jednotlivým otázkám, protože máme omezený počet písmen k dispozici. Na, takže jsme navrhli toto jednak eh, vytvoření rámce, který jeden o dvou pilířích, jednak politika tedy hospodářská, jednak zaměstnanosti. A ta politika zaměstnanosti by měla být nahlížena na evropské úrovni. A to musí být zdůrazněno, musí být zdůrazněno také, musí být také zdůrazněna otázka přeshraniční zaměstnanosti. Parlament samozřejmě hovoří, teda nebo se zabývá touto politikou eh, hospodářskou a sociální co nejhlouběji. A zpráva výboru Ekon hovoří o postizích v případě nedodržování eh, principu paktu růstu a stability, například bude-li zrušen přístup ke strukturálním fondům. To by bylo určitě kontraproduktivní. Myslím si, že strukturální fondy by tady neměly být propojovány s od, a sankcionovány v rámci tedy otázek eh, zaměstnanosti. Jednak je totiž představují fond, který jde do, do národních eh, prostředků a potom fond, který pomáhá individuálně pracujícím a občanům a tak si myslím, že tento návrh by měl být zrušen. A závěrem já samozřejmě očekávám na diskusi s kolegy k tomuto stanovisku a doufám, že budu moci z toho vyčerpat eh, nebo načerpat co nejvíce, abych mohl předložit pozměňovací návrhy. Pan Serka a pak pan Koferaty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Randky je, je stínovou zpravodajkou pro socialisty a poslala mi dokument, který rychle představím. Paní Radky bohužel nemůže být mezi námi, ona by byla ráda přišla a říká, že váš dokument, vaše zpráva je dobrý základ pro debatu. My se píšeme pár pozměvacích návrhů, které budou hlavně o tomto lepší koordinace mezi národními plány konvergence a strategii 2020, program stability a růstu, ten musí být jaksi respektován, včetně cílů zaměstnanosti. A jak to říkal pan Kaza, rádi bychom zdůraznili úlohu Rady EPSO ve vztahu k ECOFINu, pak tady musí být tedy ta sociální politika návaznosti a o tom se mluvilo. A tak je otázka, zda by nebylo dobré reaktivovat ten, tu sociální statu, doložku smluv, aby Evropa měla opravdu zaměstnanost v samém srdci svých politik. Děkuji a já doufám, pane Kaso, že to budeme moci všechno ještě vylepšit. Paní pan Koferaty a pak paní Bruni. Brevemente, eh, l'impianto delle Velice stručně. Tento návrh a přístup tohoto návrhu je opravdu velice správný. Byly tady už uvedeny ty nejdůležitější priority, s kterými se musíme dneska vypořádat, ale samozřejmě tady ještě existuje problém, že ten text musí být stručný, především body 7 a 8 považuji za velice důležité, protože jsou tam určité novinky. A potom To určitě bude také ještě v pozměňovacích návrhech, návrzích. Tyto aspekty je třeba dále rozpracovat. Změna paktu stability jakožto pobídka pro investice, aby tedy bylo možno vyjít z krize, to nesmí být jenom přechodné řešení. A další téma, které je možná také velice sporným tématem, se týká přerozdělování příjmů. Tady se jedná především o kvalitu toho přerozdělování. To je důležité střednědobě i dlouhodobě a musí to být v závislosti na střednědobém i dlouhodobém výkonu. Jacques Delors před 20 lety předložil bílou knihu a pokoušel se také podnítit podniky k tomu, aby více zohlednili středně a dlouhodobé příspěvky podniky se ale teď soustředili jenom na krátkodobou renditu a ty středně a dlouhodobé příspěvky ztratili ze zřetele. A proto je třeba tyto dva body opakovaně zapracovat. Já doufám, že všichni s tím mohou souhlasit a skutečně by to mohlo přispět k zlepšení struktur jakožto celek. Paní Giny, pak pak Hak. Paní Griny, Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu hovořit dlouho. Chci děku, poděkovat panu Koza za jeho návrh stanoviska, který mi připadá velice rozumný. A chtěla bych jenom zdůraznit pod sedm, protože ono mm, dovádět sankce v souvislosti se strukturálními fondy, to by bylo opravdu podivné a to by bránilo vlastně některým Evropanům Eh, využití eh, vzdělávání, která potřebují. Čili to si myslím, že je důležité. Ekon ve svém návrhu zprávy také hovoří o daňových podvodech a nikdy není řeč o sociálních podvodech. Čili já se chci zeptat, zda by bylo možné učinit nějakou změnu v tomto smyslu, protože sociální podvody vlastně brání potom tomu, abychom pomohli jiným některým lidem, kteří trpí nouzí. A já to konstatuji skutečně každým dnem a to, kdybychom mohli tam doplnit, to by bylo fajn. Co se týče bodu 3, tady je řeč o systémech eh, důchodového a zdravotního zabezpečení, jestli by tam mohla být obecně jaksi sociální ochrana. To je vše, děkuji. Výborně, myslím, že budete mít prostor Um, toto, eh, předložit pozměňovací návrhy na toto téma. Já mám pět připomínek. Promiňte, paní Jarkin, omlouvám se, já na vás zapomněla. Jak jste mohla? Už se to nebude opakovat. Ne, já budu velmi stručná. Reakce na ekonomickou eh, krizi eh, se zdá, že jak si ta reakce hlavně z reformy a je potřeba brát v úvahu otázky reformy jak důchodového systému, tak sociálních systémů. Je to, myslím, velmi dobře vyvážené a souhlasím s vámi, co si myslíte o těch systému sankcí. Nemyslím si, že to by bylo vhodné, protože ve finále to budou vlastně občané, kteří budou sankcionováni. Třeba eh, ten eh, fond pro Eh, přizpůsobování se aktualizaci. Někteří přijdou o práci v důsledku toho a nedomníváme se, že sankce by eh, byly dobré řešení. Jinak eh, je to, myslím, velice vyvážený dokument. Děkuji. Dobrá, takže vracím se k tomu, co jsem chtěla říci. <clears throat> První se týká těch sankcí, už tady dva vystoupili na toto téma. My bychom měli jaksi zrevidovat změnit. Vypadá to, jako kdybychom odmítali pouze ty sankce, které se týkají Evropského sociálního fondu. Já vím, že se to tak nemyslela, ale ono to tak zní eh, v, v tom textu. A eh, hypotéza zrušení hlasovacího práva po určité období hm, různě dlouhé by bylo v rozporu se samotnými principy Evropské unie, které jaksi se opírají o demokracii, čili tam je trošku problém s polem působnosti sankcí. Ale k tomu, co říkáte, to je pravda, to je přesně ono. E, pokud to e, napíšeme takto, tak to vypadá, jako kdybychom povolovali sankce v jiných oblastech. A vzhledem k tomu, že se jedná o zprávu týkající se nástrojů řízení, tak z pohledu našeho výboru je potřeba, abychom žádali společné schůze EBSCO a ECOFIN, protože je potřeba, aby tyto dvě rady eh, se scházely a domlouvaly. Tak teď ještě bez ohledu na pořadí si myslím, že je třeba také eh, zdůraznit rizika, eh, která vznikají při, v případě konsolidace veřejných financí v neprospěch sociální Eh, služeb a politiky. Například vidíme v Řecku první opatření, která byla přijata rozhodnutá bylo zkrácení o 15 eh, mest ve veřejné službě, ehm, čili je tu celá problematika sociální rovnováhy, eh, která si zaslouží projednat. Co se týče strategie dlouhodobých investic, která se realizovat e, v souvislosti s agendou 2020, to znamená vytváření pracovních příležitostí. Pokud by byla Evropská unie konzistentní v souvislosti s tím, co je v Lisabonské smlouvě, nestačí článek 9, že tam budou studie dopadů, ale pokud se realizují investice a dlouhodobé investice, je třeba zjistit, zda skutečně vytvářejí pracovní příležitosti. A ještě v duchu tomu, co, eh, toho, co říkal eh, Sergio Koferaty, v souvislosti s ekonomickou měnovou unii, on by chtěl, abychom také definovali kritéria. Nejenom, abychom eh, brali v úvahu zadluženost a veřejné deficity, ale také cíle co do pracovních příležitostí. Já si myslím, že je čas stanovit tyto cíle, co se týče zaměstnanosti mladých lidí, míry nezaměstnanosti a tak dále. A to jak co do cílů, tak co do ukazatelů, které je potřeba sledovat e, v tom společném řízení. Co se týče rozdílů v konkurenceschopnosti jednotlivých členských států, protože ono to třeba ohrožuje sociální model některých členských států, my k tomu také něco musíme říci. Je to samozřejmě především téma pro ekonomický a měnový výbor, ale pokud bude příliš velký rozdíl v konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik, znamená to, že některé mohou svůj sociální model rozvíjet a jiné jej budou redukovat a to bychom si nepřáli. Čili si myslím, že je potřeba v tomto směru také doplnit tu zprávu, ale chápu samozřejmě vaše um, omezení. Eh, nejsou-li jiné žádosti o slovo, tak prosím, žádám, dávám slovo zpravodaji a dodrželi jsme čas. Nemám, co bych dodal. Paní předsedkyně, já jsem vyslechl kolegy, zapsal jsem si jejich návrhy a vložím je do svých vlastních pozměňovacích návrhů. Nepletuli se. Mám tady sedm pozměňovacích návrhů. Termín je do zítřejšího poledne, tak Vím, že ten čas je omezený, nicméně by to mohlo stačit pro to, aby včas byly tyto všechny myšlenky prezentovány. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji všem za vaši aktivní účast. Splnili jsme čas. Ráno moudřejší večera určitě. Zítra budete mít výborné pozměňovací návrhy na stole. Hezký večer.